Good morning, dear colleagues. Let's start up. Dobrý den, kolegové, pojďme začít. Doufám, že jste si užili včerejší program. A dnes bych tady chtěla přivítat dvě úžasné ceny, laureátky Sacharovovy ceny, paní Lamia Hadži Bashar a paní Hawa Ibrahim. Eh, Taky mě těší, že kolega eh, Pier Antonio Panzeri, předseda podvýboru pro lidská práva, se ke mně připojil a bude spolupředsedat. Pane eh, Panzeri, máte slovo. Grazie, presidente, grazie. Děkuji, paní předsedkyně. Z organizačního hlediska si můžete vybrat jazyk, eh, do kterého chcete poslouchat tlumočení, včetně arabštiny, kterou máte na 29. kanále. Děkuji samozřejmě výboru FEM a jeho předsedkyni za to, že souhlasila s tím, že společně zorganizujeme tento bod. Včera bylo 8. března. Bohužel dnes nemáme moc času na tuto diskuzi, ale v každém případě si myslím, že je velmi důležité toto naše dnešní setkání. Podvýbor druhá, kterému předsedám, je důležitou součástí výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu. My se zaměřujeme především na lidská práva ve světě a výbor FEM, jak si jistě dokážete představit, je zodpovědný za specifické otázky, které se vztahují k ženským právům. Sacharovova cena je velmi důležitá iniciativa, protože je to takzvaná vlajková iniciativa Evropského parlamentu, abychom odměnili nejen obhájce lidských práv, ale především, abychom upozornili na to, že obhájce lidských práv jsou pro nás důležitým imperativem, důležitou složkou demokratických procesů v různých zemích. A jak už říkala paní předsedkyně, jsme velmi rádi, že zde můžeme přivítat dvě laureátky Sacharovovy ceny, paní Lamiu Hadži Bashar z jezícké komunity v Iráku která dostala cenu společně s Nadějou Murát a potom paní Hauvo Ibrahim z Nigérie, která získala Sacharovovu cenu v roce 2005. Musím říci, že obě dvě tyto laureátky jsou zdrojem inspirace a připomí, připomínají nám, jak důležitou roli musí sehrát ženská práva v naší práci v oblasti lidských práv. Po vystoupení obou laureátek dostane slovo paní Marinaky, která je zvláštní poradkyní SVČ Evropské komise pro genderové otázky a pro implementaci rezoluce 1325 Rady bezpečnosti OSN o ženách, míru a bezpečnosti. Nejdříve dám slovo paní Hauvě Ibrahim, která je z Nigérie, jak jsem připomněl, je laureátkou Sacharovovy cenu, ceny z roku 2005. Thank you, uh, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane spolupředsedo. Jsem velice ráda, že zde mohu být. A chtěla bych především poděkovat každému z vás za to, že jste přišli. Včera to byl skutečně dlouhý a pěkný den. A vedli jsme kvalitní diskuze a schůzky. A já musím říci, že pro eh, Lamiu, Lamiu a pro mě je to skutečně velká čest. Eh, chtěla bych především poděkovat Stefanovi a Kristýně a eh, týmu, který nám pomohl zorientovat se v parlamentu, protože je to tady trochu jako bludiště. Mnohokrát vám zkrátka děkuji. Včera jsme už měli mnoho e, diskuzí a tak dnes e, řeknu už jenom pár věcí. Měli jsme e, skutečně bohaté konverzace a hodně věcí na zamyšlení. Chtěla bych jenom něco doplnit. Také k tomu, co řekla Lamia. Ona a Nadia získali v roce 2016 Sacharovou cenu za boj jazidiů. Byli oběťmi sexuálního otroctví. Víme, že v severní části Nigérie máme Boko Haram. Více než 60 dívek Čibo Mm, má problém s tím, aby se mohli eh, vzdělávat, protože Boko Haram eh, jim brání ve vzdělávání a některé z těchto dívek se stávají také sexuálními otrokyněmi. Myslím si, že v této věci nemůžeme být uh, mlčenliví, a pokud jde o Boko Haram a Al-Shabaab. A nemůžeme mlčet s ohledem na to, co dělají extremistické uh, islamistické organizace. Uh, Přála bych si, aby eh, Den žen byl každý den. Myslím si, že musíme jasně říci, že nebudeme mlčet, že budeme bránit práva jazidiů, že budeme bránit práva uprchlíků, kteří se snaží nalézt eh, bezpečné místo pro život a že budeme také bránit eh, práva každého člověka, především žen. Zažili jsme situaci, kdy a samozřejmě se hodně hovoří o extremismu a terorismu. Evropská unie je v této oblasti aktivní, OSN je aktivní. Ale eh, kromě zahraniční politiky, o tom jsme hovořili včera, kromě regionálních kroků, je zásadní to, co děláme my na té nejmenší úrovni, v té své malé oblasti. To je uh, malý střípek uh, toho, co děláme všichni, ale je to zásadní pro to, aby se věci posunuly dále. Samozřejmě chceme zákony. Zde v Evropském parlamentu se vytváří zákonná legislativa, ale kromě této legislativy potřebujeme konkrétní kroky. Jak řekla předsedkyně, Sacharovova cena opět zdůraznila aktivismus. Já doufám, že až odtud odjedu, my všichni se pokusíme eh, něco udělat, abychom zajistili, že kromě zahraniční politiky eh, budou také konkrétní kroky, aby se věci dostaly dále. Včera jsme hovořili o ženách a jejich rolích. A k tomu bych chtěla také ještě něco doplnit. Každý se navzájem budeme podporovat. Já budu podporovat Lamiu, ehm, budu podporovat vás, eh, vy budete podporovat mě, eh, paní předsedkyni. A jak se navzájem budeme podporovat? Eh, budeme mít stále více spojenců. Nesmíme zapomenout udržovat tyto kontakty, protože to je způsob, jak se navzájem můžeme podporovat. Ehm, I po této schůzi v Evropském parlamentu. A další věc. Byla bych ráda, aby eh, vzdělávání a učení eh, bylo něčím, na co se budeme soustředit. Eh, musíme své znalosti předávat dalším generacím, našim dětem. Dále je nutné, abychom se zamýšleli nad vlastní identitou. Hovořili jsme o tom také včera. Nikdo by nás neměl podkopávat. Nikdo by neměl podkopávat naši důstojnost. Eh, důstojnost ženy, důstojnost muže, důstojnost dětí. Včera jsme slyšeli některé příklady, ale je zkrátka nutné, abychom bojovali o to, že nikdo nebude podkopávat eh, naši důstojnost eh, jako žen. A dále je třeba, abychom byli odolní. Nesmíme mít strach. Nesmíme se bát čelit eh, globálním výzvám, a pokud je o naši důstojnost jako žen. Eh, nesmíme se bát. Musíme být odolní. Existuje spousta důvodů, proč bychom se mohli bát, eh, ale to musíme odmítnout. Musíme být odolní, musíme mít odvahu. Zároveň musíme být odhodlaní musíme se podívat eh, na naši roli. Ať už eh, vytváříme legislativu, nebo jsme aktivisté, nebo pracujeme v, našim, eh, v naší malé oblasti. Myslím si, že na každé úrovni musíme být odolní a bojovat za své cíle. A na závěr bych chtěla říci, musíme být stále aktivní. Někteří hovořili o tom, že Ehm, chtějí lítat, mohou lítat. Ehm, kdo chce lítat, ať lítá. Kdo chce běhat, ať běhá. Kdo chodí, kdo může chodit, ať chodí. A kdo nemůže eh, chodit, eh, ať se plazí. Ale každý se musíme pohybovat dopředu. Thank you. Grazie. Děkuji. A nyní dáme slovo paní Lami Adji Bashar, která je laureátkou Sacharovovy ceny z prosince 2016. Zároveň bych rád vysvětlil, že nemáme moc času, takže potom dáme slovo několika poslancům tak, aby obě laureátky mohly také reagovat na tato vystoupení. Prosím, prosím. Vážené dámy a pánové, na úvod bych eh, ráda eh, vyjádřila eh, blahopřání všem ženám při příležitosti Mezinárodního dne žen a připomněla ženy a dívky, které se staly obětí teroristických organizací jako Daesh a Boko Haram a dalších. A chtěla bych připomenout ženy a dívky, které jsou uvězněny těmito barbary a chtěla bych říci, že svět vaše utrpení nevidí zatímco vy umíráte den za dnem. Dámy a pánové, ženská otázka ve světě je otázkou člověka různých eh, tváří. Problémy žen na západě se liší od problémů žen v arabských zemích, muslimských zemích, východních zemích a jejich problémy ve společnosti v civilizované společnosti se liší od eh, jejich problémů v jiných společnostech a je eh, samozřejmě jejich postavení odlišné ve válce a v míru. Pokud se podíváme na světové statistiky ohledně postavení žen, pak eh, konstatujeme, že ženy jsou vystaveny fyzickému násilí, sexuálnímu násilí, a v každé společnosti, přestože víme, že skutečná čísla nepochybně jsou vyšší, protože mnoho žen je vystaveno násilí a omezené svobodě, ale bohužel eh, to eh, nepřiznají a takže eh, není povědomost o eh, těchto eh, problémech a trápení a jejich postavení se každopádně liší od postavení mužů. A přestože polovina společnosti jsou ženy, které zodpovídají za výchovu dětí a Druhá polovina společnosti sice také, ale e, upírá jim polovinu práv. Dovolte mi, dámy a pánové, abych na základě své osobní zkušenosti promluvila o postavení ženy v Iráku a v muslimských zemích obecně a v případě války zvlášť. V případě útlaku a války konstatujeme, že zákony v Iráku eh, eh, a zvláště v oblastech pod zprávou eh, islámského státu se řídí šariou a to se týká ale i zákonů eh, legální vlády, kde často dochází například k tradičním sňatkům, nuceným sňatkům, třeba malých dívek, dále Další problémem jsou ekonomické problémy, emigrace v chudé společnosti, ale Bohužel problémy jsou i v bohaté společnosti, kdy žena se stává někdy e, obětí e, problémů v rodině i e, předmětem kupčení a žena se stává obětí znásilnění, zatímco v Iráku ze zákona pachatel znásilnění z pravidla unikne trestu. A pokud se domluví s rodinou znásilněné dívky a e, uzavře s ní sňatek před vynesením rozsudku, tak není potrestán. Dále pokud dojde k uzavření sňatku v nepřítomnosti nebo vynucenému sňatku proti vůli ženy, pak i přesto manželství platí a je považováno za legitimní. A žena se tomu nemůže vyhnout. Dále zákony o rozvodu ne, jsou v neprospěch ženy. Dále arabská a muslimská společnost se v posledních letech transformovala z důvodu politiky a islámu na jakousi um, agitační machin, mašinerii, která potlačuje svobodu žen podle salafistických přestav a e, které nemají nic společného s dnešní dobou. Viděli jsme obrázky z irácké společnosti ze 40. a 50. let minulého století, kde ženy běžně chodily po ulicích e, svobodně a když si to porovnáme s dnešní dobou, tak vidíme, že se společnost zhoršila. A kromě toho v arabských a muslimských zemích ženy jsou e, předmětem e, obtěžování a e, na ulicích a v době války jsme poznali, jak ženy jsou ve válce především obětí brutálních e, zločinů jak, e, od islamského státu a Boko Haram v posledních letech. To jsou zločiny, ke kterým docházelo dříve v Bosně, předtím na Sri Lance, prostě v celé řadě zemí ve válce. A žena se stává vždy obětí. A společnost, mezinárodní společenství s tím nic nedělá, aby se zamezilo takovýmto zločinům a v době války. Vidíme to v celé historii, že kdykoliv nastane ozbrojený boj, tak se ženy stávají prvními oběťmi, za prvé jako vdovy, za druhé, protože musí nést odpovědnost za své rodiny a dále ty tragédie ve společnosti ze společenského a ekonomického hlediska na ně dopadají nejhůře. Dámy a pánové, chtěla bych eh, podat svědectví o eh, krutém postavení žen na abych eh, vás informovala o té situaci. Za prvé, na právním základě je potřeba přijmout legislativu, která především uzná tyto tragédie a přijme proti nim opatření. Musíme se dostat na stejnou úroveň jako evropské země, rozvinuté země a je potřeba eh, jak si přijímat kroky na všech úrovních, na úrovni místní, regionální, státní, uzavírat mezinárodní dohody na podporu žen, na, na to, aby žena mohla eh, bránit svá práva, aby, aby byla chráněna před znásilněním, nebo eh, aby nebyla eh, obětí vražd se cti. Musíme poskytnout základ ve společnosti proto, aby otázka žen se stala nejenom určitou vedlejší kauzou, ale je potřeba, aby um, organizace a muži také se uh, uh, zapojili do občanské společnosti a náboženských organizací a politických stran a akademických kruhů na podporu žen, aby uh, vyšetřili Eh, tragédie, ke kterým dochází eh, a aby se zlepšilo postavení žen ve společnosti. Dále v ekonomické oblasti je potřeba eh, stanovit určité programy a aktivity, které by umožnily Eh, že nám eh, ekonomickou aktivitu a soběstačnost a eh, stanovit programy pro jejich pokrok. A konečně ženy v oblasti trestního práva porušení, znásilnění nebo sexuální útlak musí být prohlášen za trestný čin a apeluji na mezinárodní společenství a e, na OSN, aby byl e, ustaven mezinárodní soud, e, který bude vyšetřovat tyto zločiny, který bude mít široké pravomoci a bude eh, moci tedy vyšetřovat ve všech zemích, které jsou členy OSN, aby byli odsouzeni všichni ti, kteří se eh, těchto zločinů dopustili. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost. Děkuji. A nyní dám slovo paní Maře Marinaky, která je, jak už jsem říkal, velvyslankyní pro genderové otázky v Evropské službě pro vnější činnost. Prosím. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Ze své strany bych také ráda poděkovala oběma spolupředsedům za milé pozvání a za skvělou iniciativu na vedení dnešní diskuse. Ráda bych také nabídla nebo vzdala úctu oběma řečnicím, paní Ibrahim a paní Bašár. Museli si prožít skutečně hrozné věci. A toto je další důkaz, že náš mezinárodní systém selhal v zajišťování míru a bezpečnosti pro všechny. Ráda bych také poblahopřála všem ženám, protože my bohužel pořád ještě potřebujeme mít tento den, abychom si všichni připomínali, co by měla znamenat rovnost pro všechny, ale že ji pořád ještě nemáme. Musíme zlikvidovat status quo, musíme s ním skoncovat a, a musíme udělat svět lepším. Proto potřebujeme genderovou rovnost. Práva žen jsou lidská práva a máme skvělý rámec politických rozhodnutí, rezolucí v Radě bezpečnosti OSN a v celé řadě dalších mezinárodních eh, organizací. Ovšem implementace selhává a právě na to se teď musíme zaměřit, pokud skutečně chceme něco změnit. Evropský parlament je v první linii v tomto boji a blížíme k vám, pokud jde o politické vedení, ale také vaše nadšení, ambice a odvážná rozhodnutí, která musí vše zasadit do perspektivy. Zákony nestačí, musíme také jednat, to velmi jasně říkala i paní Ibrahim, potřebujeme vzdělávání, potřebujeme, aby se děti učili číst, potřebujeme ženám vrátit důstojnost, potřebujeme posílit jejich odolnost a to vše v kontextu rezoluce OSN 1325, to je takový milník, to je matka všech rezolucí, pokud jde o ženy, mír a bezpečnost. Bylo to přijato v roce 2000 a pořád ještě o 17 let později implementace této rezoluce je zdaleka nedostačující. Máme tedy jen jedno usnesení, které jsme vydali před 17 lety od té doby, dalších osm rezolucí, které řeší problémy, jako je znásilňování, sexuální násilí v době konfliktu, radikalizace, kde jsou ženy oběti okolností. A my jako Evropská unie musíme sehrát vůči roli, musíme vést svým osobním příkladem pokud jde o nulovou toleranci, plnou zodpovědnost a spravedlnost, pokud jde o ty, kteří páchají tyto trestné činy. Proto tedy vzdělávání, spravedlnost, vymáhání práva a je také nutné, aby společnosti na sebe vzali svou zodpovědnost v této věci. Právě tímto způsobem můžeme přinést změnu statusu quo. Musíme přejít od reakce k prevenci, musíme změnit svůj přístup z reaktivního na proaktivní a konečně musíme změnit také svůj diskurs. Musíme do toho zapojit i ženy, i muže, musíme jít jiným směrem, pokud chceme něco změnit. Abych eh, zdůraznila, že čím víc věcí se mění, tím víc věcí zůstává také stejných. Ráda bych vás teď vyzvala, abyste se vrátili do roku 416 před naším letopočtem. To byla. To bylo to byly Peloponéské války a obléhání ostrova Milos, to byly války mezi Spartou a a Atanami Milos to byl tedy malý ostrůvek a v roce 416 před naším letopočtem Ateny obsadili Milos eh, a vyžadovali, aby eh, se Milos vzdal a začal platit daně Atenám, anebo že bude zničen. Nicméně Milos se nevzdal a Atény napadly město, zabili všechny muže a zotročili ženy a děti. To zní opravdu velmi soudobě, velmi moderně. Práva jsou otázkou mezi těmi, kteří jsou si rovní, zatímco silní dělají to, co mohou a slabí snášejí to, co musí. Děkuji. Grazie, grazie Děkuji. A teď bych rád dal slovo několika poslancům, tak, abychom mohli vést nějakou alespoň minimální diskuzi i přes omezený čas. Mám zde dvě zájemkyně nebo zájemce. Nejdřív tedy paní Wild, která je místo předsedkyní výboru pro ženy. Děkuji. Děkuji všem, především našim speciálním hostům, a paní Ibrahim a paní Bašar. A byla to skutečně obrovská inspirace si vás vyslechnout. Já myslím, že v Evropském parlamentu jste nám poskytli možnost eh, pochopit to, čím jste prošli a ještě stále procházíte. Velice vám děkuji za to, že jste to s náma sdíleli. Minulý týden jsme měli schůzi a e, jeden z účastníků řekl, že další velký světový boj e, bude o ženách. E, půjde o to, že ženy skutečně se postaví a začnou bojovat o svá práva. Já myslím, že k tomu už pomalu dochází. Toto je začátek obrovského mezinárodního hnutí. Naprosto souhlasím s tím, že všichni potřebujeme, aby zde byla solidarita. Potřebujeme si uvědomit to, že eh, se navzájem potřebujeme, eh, také zde v tomto sále. Eh, jedna jasná věc, která vyplynula z posledních dní, je, že my si jako ženy musíme pomáhat a já vám všem přeji to nejlepší do budoucna. Děkuji, paní Lochbiller. Thank you, chair. Děkuji. Pane předsedo, děkuji také všem členům panelu za skutečně působivé projevy. Já mám otázky týkající se implementace uh, usnesení uh, Rady bezpečnosti OSN 1325. A moje otázka je eh, laureáce Sacharovovy cenu z Iráku. dochází k osvobození Mosulu a k porážení islámského státu. Bude to snad možné dokončit do konce tohoto roku. A chápu ale, že zde není žádný proces konzultace, aby tak e, ženy byly zahrnuty do toho, jak by to v Mosulu mělo vypadat po osvobození. Možná by bylo dobré, abyste nám k tomu něco řekla, aby Ehm, bylo skutečně zajištěno, že ženy budou eh, konzultovány ze strany irácké eh, vlády nebo ze strany těch, kteří ehm, budou mít, ehm, budou zodpovědní za osvobození. A nyní k paní Marinaky. Je eh, velice dobré, že se snažíte posílit usnesení 1325 a že se snažíte posunout od reakcí k prevenci. Nicméně jak chcete posílit eh, konkrétně implementaci usnesení 1325? Děkuji, Soraya Post. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že je potřeba, abychom se trochu vrátili zpět. Eh, MDŽ se začalo eh, slavit více než před 100 lety. Začaly s tím ženy, které v podstatě demonstrovaly v Petrohradě e, za to, aby bylo dost chleba. V New Yorku později ženy demonstrovaly e, za to, aby měly lepší pracovní podmínky a za to, aby měly právo hlasovat ve volbách. V dnešní době stále existují na zemi státy, které e, neposkytli eh, ženům, ženám možnost hlasovat ve volbách. Eh, ve Švédsku jsme dali ženám možnost hlasovat ve volbách v roce 1921 a, a také mohli kandidovat a pět žen se dostalo do parlamentu. Eh, dnes asi z 27 členů parlamentu ve světě um, jsou ženy. A já myslím, že to zkrátka není dost. Um, za poslední léta bylo dosaženo mnoha úspěchů, ale stále je potřeba hodně věcí udělat. Když se podíváme na politický vývoj, eh, na současnou situaci, eh, je to trochu děsivé. Eh, jak zde zaznělo, jak jste řekla, věci v podstatě se vrací k dřívějším pořádkům nebo se zhoršují. Děje se to také v rozvinutých zemích, v Evropské unii, například v Polsku nebo také v Rusku. My ženy stále eh, máme hodně věcí, za které budeme muset bojovat. A já eh, samozřejmě respektuji tu eh, práci, která byla odvedena, ale myslím si, že je to skutečně skandál pro mě jako ženu, když ke mně někdo přijde a řekne mi, gratuluji k, vašem, k vašemu MDŽ. Ehm, frustruje mě to, protože mám pocit, že to jenom prohlubuje e, nerovnost. Neustále přemýšlím o tom, e, jak e, my politici jednáme, jak uzavíráme dohody se zeměmi, jako je třeba Afghánistán. Ehm, posíláme v podstatě e, ženy, děti zpět do Afghánistánu, e, tam mohou být ukamenovány. E, nebo děti se tam stávají oběťmi pedofilie ze strany vysoce postavených politiků. já myslím, že tohle má k rovnosti skutečně hodně daleko. Ženy včera stávkovaly, eh, ukončily svoji práci eh, dříve než obvykle. A já myslím, že to bylo, byl náznak určité solidarity. Já myslím, že ty problémy, které vy máte, jsou také mými problémy, protože ovlivňují můj každodenní život. Myslím si, že je na čase, abychom skutečně povstali. Uh, Důležitým tématem je také eh, domácí násilí eh, nebo násilí v blízkých vztazích. Eh, já myslím, že to je naprosto zásadní otázka. Kolegové, musíme bojovat proti něčemu takovému. Nechceme, aby se zde prosazovaly nějaké patriarchální myšlenky. Jsme lidé a musíme za lidi skutečně být považovány. Un minuto. Děkuji jednu minutu pro paní Marinaky, protože tady zazněla otázka na vaše jméno, protože potom musíme ještě dát trošičku času našim eh, hostům. I can speak on behalf. Děkuji. Velmi stručně já mohu hovořit o Evropskou unii, nemohu hovořit za Spojené národy, ale samozřejmě s nimi spolupracujeme. 1325 eh, je rezoluce, která vyžaduje, aby všechny členské státy OSN vytvořili národní akční plán se závazky, které budou měřitelné, konkrétní a za něž budou vlády zodpovědné Eh, od roku 2000 ze 193 eh, zemí ve světě pouze 63 po 17 letech má takový akční plán, většina žádný nemá, takže eh, nyní vedeme silnou kampaň po celém světě, aby všechny státy měly vlastní akční plán, kde by byla takový, byl takový one-stop shop, který by plánoval, monitoroval a kontroloval uh, te, uh, programy uh, v oblasti uh, uh, svobody a rovnosti a bezpečnosti žen. Děkuji. Děkuji, paní Bašár. Co se týče otázky ohledně žen v Mosulu, od začátku osvobození uh, Mosulu, ono to trvá už 4-5 měsíců a 3500 žen, dívek a dětí, z, tak z nich bylo osvobozeno pět. Dva a půl roku nebyla osvobozená žádná žena, žádná dívka, žádné dítě eh, z područí eh, těch eh, teroristů. Oni sami utíkají a neví, a nikdo neví, co bude. Dáš prodává ženy, dívky a děti svým příbuzným a svým lidem. Jezícká společnost je chudá. Jezídi si nemohou odkoupit ženu, dítě a, tak, a Daesh je prodává za draho. Bohatí si je mohou koupit zpátky do rodiny, ale my nemůžeme. Děkuji. Grazie. Signore Ibrahim. Děkuji, paní Ibrahim. Já se snažím navázat na to, co zde zaznělo. V regionech, kde vládne Boko Haram, to znamená Čad, Kamerun a severní část Nigerie. Tam máme nadměrnou populaci. V Nigerii asi 200 milionů lidí toto násilí vůči ženám a dětem. To je v takových proporcích, že je to zcela nemožné. A my potřebujeme nejen legislativu, ale také činy. Ale ráda bych navázala na to, co zde zaznělo o té alternativní narrativě. Já bych vám ráda uvedla přístup, jak jsem se snažila být kreativnější. Já jsem si jistá, že vy jste ještě kreativnější než já. Ale jak můžeme mít solidaritu? Jeden z projektů, na kterém pracuji, se zaměřuje na matky, na prevenci vůči extremismu a chceme s dalšími ženami, zjistit, co všechno můžeme udělat, abychom eh, mohli předcházet eh, radikalizaci nebo násilnému extremismu u naší mládeže. Eh, v severní Nigerii tam máme také zákon šaria, který neumožňuje ženám hovořit eh, u soudu, takže já jsem také nemohla vystoupit u soudu. Někteří z vás, kteří viděli ten dokument CNN a BBC ve jménu Aláha nebo ve jménu Boha, tak já jsem prostě jenom eh, muži podala papírek, kde bylo napsáno, co chci říct, protože jsem u soudu šaria nemohla promluvit. Takže jak eh, můžete mít alternativní diskurs jako advokátka? Já jsem tam dala vždycky ten papír, ale chtěla jsem se ten zákon naučit, chtěla jsem ho přečíst, chtěla jsem ho vstřebat, abych byla autoritou v tom, co dělám. Já neznám vaši dynamiku, nevím, jak můžete promluvit ke svým úřadům, ale já jsem se stala autoritou v zákulisí. Takže když potom ten muž něco přečetl a oni říkali, co ti myslíte? A on, řík, on říkal, nevím, jděte za ně, zeptejte se jí. Takže já jsem se stala autoritou ne proto, že jsem hovořila v soudním sále, ale protože jsem měla strategii pro to alternativní narrativu. Mohla jsem to udělat a mohla jsem se ujistit, že budu to mít pořád pod kontrolou. Takže sedm let jsem nedostala právo promluvit. Hovořím o tom, jakým způsobem my rozšiřujeme tu svou trpělivost, to, co můžeme, nemůžeme udělat. Někdy řešení nepřijde hned, já vám jen chci navrhnout, že je třeba dále tlačit. Po sedmi letech jeden soudce řekl, prostě ten případ veďte sama. A já jsem měla příležitost promluvit. A potom jsem věděla, že vlastně teď tady prosazuji tu alternativní narrativu a tak jsem se rozhodla. Protože teď už nám docházejí všechny ostatní argumenty, pokud jde o, o jednání u soudu. Teď už uplynuly dva roky, takže já jsem vytvořila další alternativní narrativu, takže já budu psát soudcům a napíšu za nového zákona Toto je jurisdikce vašeho, vašeho zákona a není to rozšířeno na ty, kteří by měli být potrestáni odnětím života ukamenováním. Takže já chci, aby nám vlastně soudci pomohli v té naší strategii. A stejně tak i vy můžete mít alternativní narrativu, ale musíte to ze sebe vydolovat. Ať už se dostanete do jakékoliv situace, a já jsem si jista, že to určitě děláte, ale vždycky se dívejte dále, než jen vidíte. Věřte ve svou intuici a věřte, že v sobě máte sílu, abyste vedli tuto alternativní narrativu. A jako závěr, mějte spojence, nepostupujte sami, protože v jednom je síla, ale větší síla je v kolektivu, ve spojencích. Buďte požehnáni, děkuji. Grazie. Děkuji. Děkuji. Je to velmi jasné sdělení. Děkuji oběma našim hostům. Byla to sice velmi stručná debata, ale intenzivní a kvalitní. A teď bych rád předal předsednictví paní Blinkevičuté, předsedkyni výboru FEM. Jo. Well, I, I think we will start, since we still have... Myslím, že můžeme začít. Vzhledem k tomu, že stále ještě máme před sebou hodně bodů na pořadu jednání. Prosím všechny, kteří nesedí, aby se posadili, tak abychom mohli začít eh, tuto další část našeho jednání. Myslím, že bychom měli začít. Nejdříve bych chtěla poděkovat všem, kteří se vyjádřili, kteří hovořili. Děkuji také za eh, ty velice inspirativní projevy, které jsme se vyslechli. Nyní bych eh, vás chtěla požádat, abychom eh, prodiskutovali včerejší workshopy. Máme zde zpravodaje z jednotlivých workshopů, kteří nám k ním podají informace, abychom se podělili o výsledky a poté budeme mít diskusy. Nejdříve bych vás ale chtěla informovat o pravidlech pro tuto diskusi, protože musíme být přísní, je zde hodně lidí, kteří se chtějí vyjádřit. Každý, kdo chce vstoupit do diskuse po prezentacích, prosím, dejte uvaděčům Eh, lístečky se svými jmény a s parlamentem, ze kterého jste, tak abychom věděli, že se chcete vyjádřit a tak abychom vás vyvolali. Takže každý, kdo se chce vyjádřit, kdo chce hovořit, prosím, dejte uvaděčům lísteček se svým jménem. Eh, lístečky se budou přijímat nadcházejících 30 minut a poté, myslím, budeme muset uzavřít eh, seznam řečníků, protože už máme hodně lidí na seznamu. Nejdříve bych chtěla předat slovo paní Jolantě Leingarde z EIGE, e, která je zpravodajkou k prvnímu workshopu s názvem Ženy ve STEM. Postup, který se zastavil nebo je narušován. STEM je zkrátka pro vědu, Eh, matematiku a, a inženýrství. Takže předám slovo paní Reingarde, aby nám řekla něco k tomu, jak probíhal workshop. Dobré ráno. Chtěla bych využít této příležitosti k tomu, abych poděkovala znovu Evropskému parlamentu a výboru FEM za ta tu, za tuto událost. Děkuji, že jsme měli tento workshop k tématu STEM a děkuji také za to, že jsem se mohla setkat s vámi všemi v tento význačný den. Měli jsme velice zajímavou schůzi týkající se tématu e, ženám ve STEM. STEM se týká vědy, technologie, inženýrství a matematiky. To jsou čtyři oblasti, které jsou zásadní pro e, hospodářství a zaměstnanost. STEM je jeden z nejrychleji rostoucích sektorů v Evropské unii. Očekává se, že poptávka po profesionálech v těchto obdobích se očekává, že poroste 8 e, do roku 2021. E, v ostatních oblastech se očekává růst pouze 3 Další zajímavá skutečnost je, že bude poptávka po třech a půl milionech pracovních míst v sektoru STEM v nejbližším období. A jeden milion nových pracovních míst bude k dispozici a 2,4 milionu lidí bude muset nahradit lidi odcházející do důchodu. A je to sektor, je to odvětví, které je skutečně odvětvím, kde ehm, hodně lidí v nadcházejícím období půjde do důchodu. Jak to vypadá v tomto odvětví? Je zde velká poptávka po profesionálních pracovnicích, eh, dále počet studentů, kteří ehm, si zvolí STEM jako eh, svůj obor. Ehm, počet těchto studentů neroste a dále ženy v tomto odvětví nejsou dostatečně zastoupeny. A obecně ve STEM a nejsou zastoupeny především v některých částech, jako je inženýrství a počítače. Ze všech eh, lidí, kteří dokončí eh, vysokoškolské vzdělání. Je jenom 13 žen, kteří dokončí vysokoškolské vzdělání v oblasti STEM, v oborech STEM. Když se podíváme na eh, složení ehm, absolventů vysokých škol eh, ve STEM, eh, je tam podíl žen pouze 25 To znamená, že je zde skutečně velký genderový rozdíl. Pokud jde o zaměstnání v tomto odvětví, situace je podobná. I když STEM poskytuje Eh, mnoho ehm, příležitostí eh, pro práci 76%, eh, což je o 12% více než v jiných odvetvích. Ehm, podíl žen je zde stále velice nízký. Zajímavá skutečnost, o které jsme hovořili i včera, je, že musíme zohlednit také rozdíl mezi veřejným a soukromým sektorem je mnohem více žen, které jsou zaměstnány eh, v sektoru STEM a ve veřejné správě, eh, spíše než eh, v soukromém sektoru. Znamená to, že tam mají méně příležitostí pro další rozvoj, menší výdělky a tak dále. Zároveň jsme se dívali na to, proč ženy tak často se nevěnují STEM. A zjistili jsme dva důvody dva hlavní důvody, i když eh, samozřejmě eh, je zde určitý mix různých faktorů, socioekonomických faktorů. A abychom eh, měli správné politiky, je potřeba podívat se na ty důvody. Podívali jsme se na stereotypy, sociální normy a kulturní praktiky, které se které v podstatě podporují to, že eh, v této oblasti je více mužů než žen. Ehm, tyto stereotypy, které mm, naznačují, co je přirozenější pro ženy, či není. Samozřejmě zde hraje eh, roli také to, že ženy eh, často mají jinou roli v rodině než muži. A to samozřejmě má vliv na to, zda ženy se zapojují do STEM či nikoli. Zároveň jsme se podívali na to, že ženy se málo zajímají o STEM a to může být spojeno s tím, že tyto, tato témata, tyto obory nejsou pro ženy zkrátka zajímavé, ale možné by bylo dobré posunout se od STEMu ke STEAMu, což by zahrnulo některé obory, které pro ženy zajímavější jsou. A Samozřejmě e, i v této oblasti jsou e, důležité e, takzvané soft skills, jako, jsou, jako je například znalost cizích jazyků či schopnost komunikovat. To je něco, co by se mělo více zahrnovat do těchto oborů. Rovněž eh, jsme se podívali na tu eh, mužskou kulturu uvnitř, uvnitř STEM. Často eh, snížený pracovní úvazek není častý v tomto odvětvu. Muži zde často pracují více hodin. Ženy zde jsou vystaveny riziku harassmentu. Zrovnež zde Eh, existují některé eh, genderově předpojaté eh, praktiky, jako například způsob, jak jsou lidé v tomto odvětví nabírány. Ženy často nemají k dispozici ehm, některé informace. Jsou zde tedy různé aspekty ehm, kterým se říká třeba inženýrská kultura. Dále jsme se podívali na to, jak e, vypadá zaměstnanost v této oblasti, například složení e, domácností a také e, na věk. Ženy a muži procházejí samozřejmě různým, různým vývojem během věku. U mužů je to často tak, že muži častěji s pokročilým věkem stoupají v hierarchii zaměstnání. Ženy naopak e, právě jejich e, zaměstnavatelnost nebo jejich postavení v zaměstnání postupně e, klesá. Je mnohem větší zastoupení mužů ve v dobře placených postech ve srovnání se ženami. Ženy v některých fázech života se samozřejmě věnují více rodině, Ehm, v této fázi života muži často se mnohou více soustředit na své zaměstnání. Samozřejmě rodina a e, domácnost zde hrají určitou roli. Ženy s dětmi mladšími 15 let e, jsou e, ještě méně zastoupené v této oblasti, zatímco muži, kteří mají děti mladší 15 let, jsou mnohem více zastoupeni také na vysoce postavených manažerských e, místech. Muži v rodinách s dětmi se stávají těmi, kteří se e, soustředí na zaměstnání, kteří e, jsou živiteli, zatímco ženy často musí mít zaměstnání na částečný úvazek. Evropský institut pro rovnost pohlaví vydal eh, velice zajímavou studii týkající se přínosů eh, rovnosti pohlaví. Tato studie se dívá na přínosy v oblasti eh, zvyšování rovnosti, ať už v platech, ale i také v dalších oblastech. Zjistili jsme, že by mohlo vzniknout až 1,2 milionu nových pracovních míst, pokud by se zvýšila rovnost. Já eh, bych vás skutečně chtěla eh, požádat, abyste se podívali na detaily v této studii, protože eh, tato studie je velkým přínosem a je založena na velice dobré metodologii. K jakým závěrům jsme dospěli? Dospěli jsme k tomu, že celková tendence změny v segregaci v zaměstnání se, je skutečně malá průběhu času. A to navzdory celé řady evropských politik, které se snaží o omezení eh, segregaci na základě pohlaví v zaměstnání. My jsme navrhli několik eh, politických přístupů, zmíním jenom tři, když jich je více. První politický přístup je, že je třeba soustředit se na vzdělávání, na profesní rozvoj rovněž soustředit se na určitou podporu v kariéře nebo poradenství eh, v kariéře už na vysokých školách. Lidé, kteří tuto podporu poskytují, by možná eh, měli vědět více o rovnosti pohlaví. Za druhé, by bylo dobré posílit spolupráci mezi eh, průmyslem a vzdělávacími institucemi, tak aby byl posílen zájem o tato odvětví. A za třetí, myslíme si, že je dobré posílit vědecký kapitál, posílit eh, zá, zájem o eh, vědu, chápání vědy, Myslíme si, že něco takového by skutečně přispělo ke zlepšení v této oblasti. To je tedy e, stručně závěr z našeho workshopu a já jsem připravena odpovědět na jakékoliv vaše dotazy. Next, um, I'm going to give the floor. Dále dám slovo paní Gordaně Čomič, která je zástupkyní předsedy parlamentu Srbska a byla zpravodajkou pro druhý workshop Globální perspektiva, eh, ukončení násilí a splnomocnění žen. Máte slovo na 10 minut. Děkuji. Dívali jste se někdy na Star Trek Deep Space 9. Znáte ty příběhy? Kapitán Jean-Luc Picard já právě tím chci začít, protože on je také velmi prominentní osobou, která bojuje proti násilí na ženách a jeho slavno, slavné takzvané engage On se zapojuje do všech eh, různých bojů o osvobození. A já to používám eh, stejný tento postup eh, i doma. Snažíme se společně zapojovat do toho, abychom vytvořili nové světy, abychom vytvořili nové narrativy pro společnosti, které máme ve svých zemích. A potom včerejším workshopu jsme dospěli k závěrům ohledně toho, jak se do toho můžeme zapojit. Ne proč, ale jak. Jak se zapojit do toho, abychom vytvořili slušný, důstojný každodenní život pro ženy i muže ve všech společnostech všude na světě. A naším obecným doporučením je, že obecně odsuzujeme jakoukoliv toleranci vůči násilí na ženách a dětech, odsuzujeme také diskriminaci žen, protože můžeme měřit v těch společnostech, kde je větší násilí na ženách, tak tam také vládne větší mlčení ohledně tohoto jevu. Vůbec o tom nemluví. To znamená, že musíme tlačit na to, aby se přestalo mlčet o tom, že někdo na mě páchá násilí jenom proto, že jsem žena. A postupně klesne úroveň násilí ve společnosti. Já jsem se, já jsem eh, fyzik eh, z profese svým povoláním. Eh, političkou jsem se stala náhodou kvůli politické situaci ve své zemi, ale jeden z mých profesorů mě řekl, jak eh, odlišit dobro od zla. Říkal mě příběh, eh, že jednoho dne náčelník hrdého kmene, je úplně jedno, kde ten kmen žil v Americe nebo v Evropě, se ptal, nebo dostal otázku, co je zlo a co je dobro. A ten náčelník řekl, Zlo je, když eh, kmen, který žije blízko nás, přijde, zabije eh, naše muže a znásilní naše ženy a ukrade nás. A co je dobro, když uděláme my to samé jim. No a to je věc, která by rozhodně neměla takto být formulovaná v našich společnostech. My nemůžeme zakázat předsudky. Lidé si myslí, myslí, co si myslet chtějí. Ale můžeme zakázat eh, chování, které vychází se, ze stereotypů a z předsudků. A to jsou eh, zákony, které jsou vydávány proti domácímu násilí. To je Istanbulská konvence, to je to, co děláme my jako poslanci. Jean-Luc Picard by řekl, že přete máme před sebou spoustu času, to znamená spoustu světelných let na to, abychom vykořenili všechny ty předsudky, které máme vůči sobě. Ale stačí měsíc, šest měsíců nebo rok na to, aby se implementoval zákon, že prostě nemůžete být ženu. Žena není věc, Nemůžete ji být, nemůžete ji koupit, nemůžete ji prodat, nemůžete ji znásilnit, protože ona má svou vlastní vůli, je to lidská bytost. Ať je za vás provdaná nebo ne. A to je věc, kterou můžeme udělat jako zákonodárci. Co můžeme udělat eh, cestou parlamentní? My, ženy, bychom měli usilovat o změnu. Není to snadné, ale kdyby to bylo snadné, tak by to dělali muži. Takže náš cíl, náš úkol je tvrdý a těžký. Co musíme udělat? My musíme změnit ostatní s cílem změnit celou společnost a změnit sami sebe. Ti ostatní, to je většina. Většinou jsou to muži. A jde to, můžeme je změnit, protože nemůže být žádná legislativa, kterou prosadíme v našich zemích, pokud nepřesvědčíme muže, aby pro ně hlasovali, protože muži jsou většinou všude. Takže pomalu můžeme změnit muže a potom postupně společně změnit společnost, ve které žijeme. Muži ženy dohromady. Je to dlouhá cesta, kterou máme před sebou, ale pokud neuděláte první krok, tak ta cesta nikdy vám nezačne ubíhat. S ženami, se kterými pracuji, si říkáme následující věci. Já jim třeba říkám, podívejte se na svoje boty. Na čem stojíte v těch svých krásných botách? A ženy řeknou, na dlažbě nebo na koberci a tak dále. A já říkám, ne, stojíte na ramenou těch žen, které bojovaly za vaše práva v době, kdy se ještě ani neplánovalo, že se narodíte. A my tím, že bojujeme proti násilí, připravujeme svá ramena pro ty, kteří přijdou pro nás, po nás. To je tak eh, ženské, řekla bych. Ale děláme také něco jiného a to je parlamentní akce tím, že sdílíme své zkušenosti a vytváříme sítě. To je věc, do které se muži velmi málo zapojují. To znamená, že jako poslanci musíte najít někoho ze strany, kterou nenávidíte. Samozřejmě my jako strana nenávidíme jiné strany a oni nenávidí nás, to je normální. Ale stejně musíme najít ženy v jiných stranách, eh, s nimiž se na některých věcech shodneme. Za prvé, můžeme bojovat společně všechny ženy ze všech stran, ze všech parlamentů. Můžeme společně bojovat proti násilí. Můžeme bojovat o zdravotní péči pro ženy, aby měli snadný přístup ke zdravotní péči. My jako poslankyně navazujeme kontakty. Já jsem hrdá, že zde mohu sedět eh, se svými kolegyněmi z jiných stran. Já jsem teď v opozici v srbském parlamentu, oni jsou třeba ve vládnoucí straně, ale nemáme žádný problém, abychom komunikovali, protože je úplně jedno, pokud je muž týrá, tak jestli je z opozice nebo z koalice. A to je věc, která posiluje parlamentní akci. Dále to tež platí pro ekonomické splnomocnění a pro inkluzi, protože pokud nemáte práci, nemáte peníze, pokud eh, si nedokážete zaplatit za bydlení a za potravu, za stravu, tak eh, jste snadný cíl. A proto v našich závěrech říkáme, že potřebujeme zvláštní ekonomické splnomocnění a programy na splnomocnění žen v našich politikách a bude to jednodušší, když se spojíme v parlamentních sítích na různém základě podle toho, jaké máme parlamenty, ale můžeme to udělat. Je to přirozené pro nás, že se spojíme, abychom dosáhli jednoho cíle. A jako vedlejší účinek eh, ukážeme těm lidem, s nimiž pracujeme, ale také mužům z naší strany, že je to možné. Že je možné vést dialog. A to je věc, eh, za, které, za kterou jsem vděčná Evropské unii. Já tady teď sedím s parlamentní delegací z Kosova, protože je tady myšlenka Evropské unie, ale také proto, že před deseti lety bylo velmi málo odvážných žen, které řekly, vybudujme mír a ženy. Ve všech konfliktních oblastech všude ve světě mohou být těmi, kdo přinesou mír mohou budovat. Musíme podporovat inkluzivní vzdělávání. Musíme mít parametry pro vzdělání, které budeme sdílet s našimi dětmi už ve velmi raném věku. Musíme jim ukázat, že je zde cesta, jak vytvořit lepší svět, že je možné zapojit se, být angažován. A vlastníma rukama si vybudovat svou budoucnost. Tak budete vědět, jaká budoucnost vás čeká. A o to jde při vytváření sítí žen a také z mého hlediska, a to tady není v závěrech, ale já si myslím, že to, že jsme se tady sešli v Bruselu, ukazuje, jak je ta evropská myšlenka krásná. Vy, kteří to máte, vy, kteří jste uchopili tu evropskou myšlenku, si toho ceníte. Je to krása. Je to čirá krása. Jsou to lidé z celé Evropy, kteří se sešli v jedné místnosti, kde si v 50. letech a dohodli se na své budoucnosti. To se nikdy předtím na této planetě nestalo. A já chci, abychom my ženy šli stejnou cestou, abychom se sešli v nějaké místnosti a uzavřeli dohodu o jiné společnosti, o jiných pravidlech pro budoucnost. A abychom jednou provždy řekli ne banalitě násilí ve společnosti, banalitě toho, že je akceptováno, že mě kdokoliv může zbít jenom proto, že jsem žena a to se nesmí stát. Takže pracujme na tom společně. Já jsem velmi ráda naslouchala všemu, co jste říkali, pracovala jsem s vámi a doufám, že z Bruselu odejdeme jako nositelé, nositelky změny. Děkuji. Well, thank you. Děkuji vám. Chtěla bych říct jako britská europoslankyně, naprosto souhlasím s tím, co říkáte o evropském ideálu. Evropská unie je naprosto úžasný experiment, který se postupně stává více než experimentem a přála bych si pro eh, Evropskou unii, aby takováto setkání byla častější. Určitě to budete dělat, i když moje země už se toho neúčastní. And I'd now like to call the other three Máme ještě tři zpravodaje, které vyzvu, aby přišli sem. Pan Mone Petrik, Simona, paní Simona Petrik, paní Paula Bíler a paní Evelina Jansson. Poprosím je, aby přišli sem nahoru, aby přednesli své zprávy. To... Uh, Takže nyní přistoupíme k vystoupení paní Simona Petrik, eh, která eh, je členkou Národního parlamentu Slovenska. Eh, bude hovořit na téma genderově citlivé vytváření politiky. Děkuji. Kolegové, je mi potěšením seznámit vás se závěry třetího workshopu tohoto eh, ekonomického to, tohoto setkání o posílení ekonomického postavení žen. Eh, chtěla bych poděkovat expertům z OECD. Tatiana Teplová eh, nám poskytla skvělou detailní prezentaci na toto téma. Během diskuse zazněly podobné se, stále se opakující problémy. Co se týče ekonomiky, hlavní důraz byl kladený na to, jak E, přesvědčit ty, kteří přijímají rozhodnutí o tom, že genderová rovnost je investice, která se vyplatí. Je jasné, že rozdíl mezi pohlavími představuje také ztracené příležitosti. E, ekonomická marginalizace žen má svou ekonomickou cenu a proto jsou potřeba Eh, ekonomická hodnocení eh, genderové rovnosti. Ženy by měly eh, využívat plný potenciál ve všech oblastech a parlament právě může sehrát roli v posilování postavení žen a v zajišťování kontroly nad výkonem jejich práv a plnohodnotných práv v životě, jak jsme o tom tady dnes hovořili. Co se týče

Eh, zjištění eh, ten problém je více, má mnoho rovin, týká se to infrastruktur, genderový mainstreaming by se měl týkat všech politik a různé zdroje by měly být alokovány a měly by být využívány různé nástroje. Sběr dat eh, zazněl také proto, abychom měli přesné analýzy genderových politik, proto aby mohly tyto být zlepšeny. Osvědčená praxe a výměna informací, to je stěžení řešení. Je potřeba zjišťovat, jak se lépe poučit od sebe navzájem. Co se týče neplacené práce, tam panovala schoda na tom, že to patří mezi hlavní výzvy a hlavně takové ty měkké politické nástroje jako výchova ehm, a takový ten behaviorální vhled Ehm, je potřeba zajistit náhradní příjem eh, pro všechny typy eh, rodin a všechny typy ehm, péče eh, o osoby blízké a byla zmíněna také rola, role médií jako důležitý faktor. Co se týče genderové segregace, byla zase zmíněna problematika školství a hlavně zapojení děvčat do oblasti STEM. Také Kvůtas bylo citováno jako příklad eh, pro větší zapojení dívek eh, dobrovolné cíle, ale eh, domnívám, jo, ale v některých zemích kvóty přinášejí výsledky. A dále cituji kolegyni z tuniského parlamentu, kde říká, že zákon by správně měl být samozřejmě řádně prováděn, ale v praxi ještě e, zbývá mnoho práce pro zajištění skutečné rovnosti e, v Evropě i mimo ní. Thank you. I'd now... Děkuji. Děkuji. Nyní bych chtěla požádat Paulu Bíle, která je členkou švédského parlamentu a je zpravodajkou pro čtvrtý uh, workshop uh, s názvem eh, Máme čekat uh, další století, abychom uh, nalezli rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem pro ženy a muže. Sorry. <laughs> Thank you. Hopefully I will not have to use all 10 minutes. Já eh, myslím, že nebudu potřebovat 10 minut, protože um, už celá řada věcí zde zazněla. Bylo to skutečně uh, hodně nabité včera, už uh, toho zde hodně zaznělo o rodičovské dovolené. Uh, o rodinné dovolené. Ženy často Eh, mají na starostu neplacenou práci doma. To má samozřejmě dopad na jejich kariéru, na jejich důchody a samozřejmě to vede také k nižšímu eh, platu eh, v práci. Ženy často musí zůstat doma, aby se staraly o děti. A samozřejmě to zpomalí jejich kariéru, mají pak menší příjmy a tak dále. Všichni tato fakta známe. První část, eh, jako u všech seminářů, eh, se soustředila na to, že eh, nám přednesly informace odborníci na toto téma. Hovořili jsme hodně o rozdílu v platech mezi muži a ženami. Pokud se podíváme na platy během celého života žen a mužů, potom vidíme, že rozdíly až 40 Ženy nadále většinou se věnují péči o děti. Většinou, když e, muži e, mají rodinu, pracují více, protože potřebují vydělat více peněz, zatímco ženy se věnují rodině. Zaznělo zde to, o co se snažila Evropská unie Evropská unie se eh, snažila řešit otázku rodičovské dovolené, nicméně eh, jednotlivé členské státy se na tom neschodly. Během semináře, během panelové diskuse jsme se shodli na tom, že je třeba mít rodičovskou dovolenou, eh, která bude pro ženy i muže. Hovořili jsme o tom, jak by tato dovolená měla být dlouhá a jakým způsobem by to mělo být organizováno. Zda e, je nutné mít povinnou rodičovskou dovolenou pro muže, část tedy rodičovské e, dovolené povinně pro muže, část povinně pro ženy. A zdá se, že většina lidí se shodne na tom, že je nutné mít nějakou povinnou dovolenou, eh, rodičovskou dovolenou pro muže, tak aby muži eh, mohli zkrátka říci zaměstnanc- svým zaměstnavatelům, já si musím vzít o tuto rodičovskou dovolenou. Hovořili jsme také o tom, že když dojde na rodičovskou dovolenou, eh, je to něco, co je důležité pro muže i ženy a je to problém i pro muže, pro otce, kteří v podstatě ze sociálního hlediska nemají možnost jít na rodičovskou dovolenou. Hovořili jsme také o neviditelných eh, překážkách. Eh, nejde jenom o tu právní možnost zůstat doma a starat se o rodinu nebo snažit se nalézt rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. A Je nutné mít možnost eh, požádat o rodičovskou dovolenou eh, v případě mužů, aby, eh, tak, aby za to nebyly nějak sociálně postihováni nebo souzeni. Hovořili jsme také o segregaci v některých oblastech pracovního života. Hovořili jsme o možnosti Ehm, o, o, hovořili jsme o jednotlivých odvětvích. Ehm, některá odvětví jsou eh, nakloněnější ehm, nalezání rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, některá méně. Um, hovořili jsme také o tom, že ve stejném odvětví uh, muži často mají více postav, výše postavené pozice, zatímco ženy zůstávají mm, na nižších pozicích, mají nižší platy a to samozřejmě má uh, přímý vliv také, také na důchody. Já myslím, že eh, to je v podstatě všechno. Eh, z hlediska té diskuze, myslím, že už eh, zde zaznělo v podstatě všechno, o čem jsme hovořili. Možná se objeví ještě nějaké otázky, jsem připravena na ně odpovědět. Děkuji a nyní se dostáváme k poslední zpravodajce, paní Jansen, která je rovněž ze Švédska, z Národního parlamentu Švédska a byla zpravodajkou eh, pátého workshopu Globální perspektiva. Eh, hospodářské posílení žen a eh, cíle trvalé udržitelnosti OSN. Děkuji za příležitost, že jsem mohla být zpravodajkou včerejšího workshopu. Tento workshop se soustředil na rovnost pohlaví v souvislosti s cíly OSN a měli jsme tam dva odborníky, paní Aliu Aliazi, která je z instituce pro posilování žen. A také tam byl pan Augusto López Carlos, ředitel skupiny globálních ukazatelů Světové banky. Soustředili jsme se na cíle OSN, především na posilování žen. Soustředili jsme se také na podporu eh, trvale udržitelného hospodářského růstu prostřednictvím ehm, odpovídající práce všech a také jsme soustředili na cíl 10, eh, který se soustředí na rovnost eh, ve všech zemích. Děkuji všem odborníkům ehm, za jejich názory. Aby bylo možné dosáhnout eh, rovnosti pohlaví, je nutné eh, zbavit se diskriminace proti ženám a dívkám. Na workshopu jsme hovořili o ukazatelích a eh, právním rámci, který existuje pro prosozování nediskriminace na základě pohlaví. Mladé ženy Eh, se snaží eh, vypracovat eh, takovéto indikátory uvnitř skupiny Světové banky. A pokud jde o zprávu o ženách a obchodu, obchodu, tato zpráva se soustředila na situaci ve 163 ekonomikách. Ze z těchto, z těchto zemí pouze 18 eh, zemí eh, nemá žádná omezení, pokud jde o eh, ženy. Tyto země zahrnují Nizozemsko, Nový Zéland a další země. Zdá se, že zde není žádná korelace mezi eh, příjmem na hlavu a existencí omezení. Na druhou stranu, eh, čím více eh, omezení existuje v ekonomice, tím nižší je samozřejmě zapojení žen na pracovním trhu. Ehm, existuje přesvědčení, že společnost bude profitovat eh, z posílení rovnosti pohlaví. A účastnice hovořily o problémech, kterým čelí ženy v jednotlivých zemích a také o tom, co dělají vlády v jednotlivých zemích, aby zlepšily situaci žen na pracovním trhu. Eh, nebo eh, také případy, kdy vlády nic nedělají, jak je tomu například na Ukrajině. Hovořili jsme o tom, že ženy často pečují o rodinu a že mají problémy eh, s nalezením rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Tomu se věnoval i jiný workshop. Eh, hovořili jsme o eh, tom, zda se odpovídajícím způsobem implementují právní rámce pro zapojení žen. A dívali jsme se na věci také z makroekonomického hlediska a z hlediska makroekonomických a, politik. A, rovnost pohlaví má vliv na makroekonomickou situaci. A, samozřejmě e, je třeba, aby existovaly odpovídající pravidla na úrovni státu aby existoval normativní rámec. Závěr z našeho workshopu byl, že nemůže být trvale udržitelný rozvoj bez rovnosti pohlaví a není možné, aby existovala rovnost pohlaví bez hospodářského posílení. Je třeba, aby legislativa se snažila o vytvoření odpovídajících e, zákonů. E, je nutné bojovat proti nerovnosti pohlaví. Hovořili jsme o tom, co se v současné době e, děje, že se na některých místech situace zhoršuje. Takže to jsou závěry e, z workshopu 5. Thank, thank you. I'd like to thank all the rapporteurs for the Děkuji zpravodajům e, za skvělé zprávy, které zde přednesli. Já bych ráda také využila této příležitosti, abych poděkovala všem institucím, které pomohly při pořádání tohoto workshopu, především Evropskému institutu pro genderovou rovnost, Evropské komisi, Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a UN Women. Velmi rádi jsme s vámi spojili síly, s některými z vás spolupracujeme pravidelně, s jinými to bylo poprvé. Děkujeme vám všem, byla to skvělá spolupráce a jsme si jisti, že budeme moci v budoucnu v této spolupráci nějakým způsobem pokračovat. A teď bych ráda zahájila rozpravu, abyste mohli buď obecně nebo specificky se vyjádřit k tomuto tématu. Teď dám slovo poslancům, kteří požádali o slovo prostřednictvím těch přihlášek do diskuze a všem europoslancům, kteří se přihlásí. Prosím, snažte se omezit svá vystoupení na dvě minuty, protože do rozpravy se přihlásila spousta lidí. Jako první Paula Bieler ze Švédska. Turia Skali z Maroka. You take the floor, please. Můžete si prosím vzít slovo? Možná jsem to vyslovila. Turia Skali, Maroko? Uh, yes. Uh, could you just switch? Můžete si prosím zapnout mikrofon? Euh, bonjour. Dobrý den. Euh, je suis já jsem poslankyně Marockého parlamentu. Je to první návštěva Evropské unie v tomto skvělém rámci boje žen za rovnoprávnost. A při příležitosti této návštěvy jsme se setkali s politiky na úrovni Evropské unie a zjistili jsme, že sdílíme v našich zemích stejné problémy pokud jde o práva žen, vyslechli jsme si ta dramatická svědectví od žen ze zemí, které jsou ve válečném stavu. Slyšeli jsme svědectví od žen, které trpí extremismem, náboženským extremismem a sexuálním násilím. My v Maroku jsme dosáhli v uplynulých letech skutečně hmatatelného pokroku v parlamentu. Před 20 lety jsme měli pouze 2% žen, teď je nás 20%. Zreformoval se také zákonník rodiny, který umožnil dát ženě také stejné zodpovědnosti, jako má muž, protože předtím musela žena svého muže poslouchat. Máme také novou eh, ústavu z roku 2011, eh, která byla vydána o příležitosti tzv. arabského jara, která umožnila přechod eh, k ústavní demokracii, kdy symbolicky článek 19, který předtím uznával prerogativy monarchie, tak tento článek 19 v současné době je věnován rovnosti rovnoprávnosti. Pak zde máme 18 dalších článků v naší ústavě, které jsou věnovány různým sociokulturním, ekonomickým a ekologickým oblastem hlediska žen. Naše marocká společnost je arabsko-berberská, má své kořeny v Africe, je ovlivněna také andaluskými a západními vlivy v Maroku máme státní náboženství islám, islám tolerance, islám zlatého středu a ochrany jiných náboženství. Určitě máme krále, který je tedy zárukou všech těchto hodnot, a zachovává marockou identitu a také rozhodný závazek jít cestou demokracie. Podepsal také všechny mezinárodní úmluvy ale, protože ale je zde vždycky, realita v terénu je jiná, abychom si připomněli, že máme před sebou ještě dlouhou cestu, abychom dosáhli těchto cílů. Polovina marocké populace, populace žije na venkově a 60% venkovských žen je negramotných. Účast na veřejném životě v Maroku je zhruba 25% a dokonce je na ústupu. Ovšem ženy z venkova, které pracují eh, na polích i doma ve velmi obtížných eh, a nejistých podmínkách, tam vlastně ten jejich přínos vůbec není započten. Další z dramatických aspektů je to, že i přes jisté pokroky, které nemůžeme popírat, máme pořád ještě nepřijatelnou úroveň umrtnosti matek eh, a malých dětí. Máme pořád ještě tajné potraty. Nedávno 19-letá dívka přišla na pohotovost v tak hrozném stavu, že když ji operovali, zjistili, že vlastně v těle měla ještě televizní anténu, když se snažila sama si provést potrat. Uh, Věci se mění, protože zákon o potratu přinese pokrok, nicméně máme před sebou ještě dlouhou cestu, věci se mění, ale mění se velmi pomalu, ovšem zůstaneme silné, pokud budeme jednotné, pokud se shodneme na té společné vizi pozice žen ve společnosti. Ještě poslední poznámka, poslední průzkum Mezinárodní organizace práce, pokud jde o práci žen. 87% žen v Maroku chce pracovat, pokud s tím bude souhlasit manžel, ale pouze 45% mužů souhlasí s tím, aby jejich žena pracovala mimo domov. Děkuji. Thank you. I mean, I would... Děkuji. Já vás poprosím, abyste dodrželi čas. A nyní Anna Maria Maxelo, což je poslankyně ze Švédska. Děkuji za Zuzana, která nás zastupovala na, v našem workshopu, byla to opravdu zajímavá diskuze, kde se hovořilo nejenom o násilí, ale řada kolegyň opravdu, jak si sdílela strašné příběhy, ke kterým dochází právě teď a byla cítit celá ta frustrace e, z beztrestnosti pachatelů takových trestných činů. Takže my, Evropský parlament, skutečně napříč politickým spektrem eh, se eh, musíme mobilizovat pro to, aby se skoncovalo s touto beztrestností. Proč je to tak důležité? Eh, ten jediný právně závazný mezinárodní nástroj, který máme, je tedy ta umluva a jak říkali zpravodajci, co se týče přistoupení Evropské unie jako takové eh, k umluvě, navíc k přistoupivším členským zemím, že musíme požádat kolegyně z národních parlamentů a kolegy z národních parlamentů, protože v současné době vyhrává eh, teo, eh, ideologie fundamentálních hodnot. To je myšlenka a, a definice genderu by mohla být něco proti rodinným hodnotám, proti křesťanským eh, hodnotám, ale my jako um, právní poradci jasně říkáme, proč je to tak důležité. Gender znamená, že nasilí spáchané na vás eh, je spáchané, protože jste žena. To znamená eh, nasilí muže proti ženě. A tam je důležité, aby tento základní fakt v té diskuzi byl a je celkem odpor v členských zem, v některých členských zemích vůči takové definici některé členské země chtějí vystoupit z úmluvy, některé chtějí dekriminalizovat takové počínání, některé mají výhrady a je opravdu potřeba se pustit do konstruktivního dialogu. Ale já si myslím, že nepoužívat tento základní nástroj pro boj s násilím a domácím násilím na ženách z ideologických z důvodu ideologických nedorozumění, tak při vší úctě k, k názorům všech, tak si myslím, že to je opravdu něco. Eh, mě velice eh, eh, jak si šokovalo, jak hovořila marocká kolegyně o těch domácích potratech, které jsou nebezpečné a po eh, takzvané Global Gag Rule ve Spojených státech. Já si myslím, že dnes v Evropském parlamentu, jestliže tady máme mezi, veřejnou akci se všemi politickými sílami, já jsem ráda, že mohu tady veřejně říci, že nemůžeme opustit tisíce muž, žen a dívek, eh, jejichž reproduktivní zdraví je ohrožené. Je to otázka zdraví a musíme se k tomu stavět zodpovědně. Thank you. No. Děkuji. Paula Bila, také ze Švédska, členka švédského parlamentu. Děkuji. Začala bych tam, kde jsme skončili včera, kdy doktorka Morna Šíva hovořila o šachty a pro mě to byla velká inspirace. Já doufám, že čtvrtá vlna E, feminismu zaměřená na mužskost a ženskost spíš než na pohlaví. E, a mužskou a ženskou identitu, které máme a možnosti, které máme. Já jsem sama studentka STEM. E, příští týden mám zkoušku z matematiky a pracuji v ale jsem jinak politička. Eh, já si myslím, že pokud je něco otázkou vlastní vůle a není toto limitováno překážkami zvnějšku, eh, tak je to v pořádku a jsem přesvědčena, že proto, abychom si byli rovni, musíme vnímat lidi jako jednotlivce spíš než za zástupce pohlaví nebo genderu. A včera večer se mi líbilo, jak bylo vidět, že ženy, stejně jako muži, mohou být vynikající v některých oblastech, ale trošku mě rušilo to, že ženy eh, musí jaksi eh, se, jaksi se spojovat jako ženy a bojovat proti mužům, to mi trochu vadí. Já jsem nikdy neslyšela žádného muže, že by říkal, že musí být vzorem pro další muže a nevím, proč by ženy měly být vzorem pro další ženy. E, moje síla je moje vlastní a ne síla mého gendru. Takže to si myslím, že je cesta dopředu. Také z podia zaznělo, že máme souhlasit eh, s lidmi z jiných politických stran. Kolegyně, která hovořila před chvílí, je ze feministické strany v eh, Švédsku a na spoustě věcí se neschodneme, ale to, že se snažíme organizovat eh, žen, v rámci ženských klubů a hovořit o tom, tak je mi trošku smutno, když vidím, že jsou tady zase jenom ženy. Nikdy se nehovoří o rovnosti genderu, jako o právech žen, protože e, to je e, obou straná ta rovnost. A měli bychom e, tedy se zaměřit právě tímto směrem. A když se mě ptali, jaké je to být ženou u vás v polit- ve vaší politické straně, no je to stejné jako být ženou každý den. To je stejné jako být političkem v kterékoliv z politické straně. Uh, a chtěla bych, abychom se rozešli s tím, že naše práce má být vnímána prostě taková, jaká je a my jako lidé, jaký jsme a ne, abychom byli děleni na muže a ženy, protože to nevede nikam. Děkuji. A nyní kolegyni britskou europoslankyni poprosím, aby si vzala slovo. Thank you very much, Marian. Thanks. Děkuji, Marian. Děkuji také kolegům z Evropského parlamentu, kteří hovořili a také eh, za další příspěvky. Myslím, že eh, celá řada těchto věcí se navzájem propojuje. Násilí je častější ve chvíli, kdy jsme méně vidět. A co musíme udělat? Musíme podporovat viditelnost žen ve všech oblastech života. Takže zásadní otázka musí být eh, řešena z eh, pohledu zvyšování viditelnosti žen. Eh, ženy musí být více viditelné v odvětvích STEM a musí být také více viditelné v politice. Nemůžeme to udělat ve chvíli, kdy nás tam muži nechtějí, nechtějí vpustit. A to je ten problém. na celém světě je málo žen na zvolených pozicích. Zde v Evropském parlamentu máme vyšší procento než je tomu v mé zemi, ale nemůžeme si myslet, že budeme mít eh, takové zákony, které potřebujeme a že zastavíme násilí proti ženám eh, ve chvíli a že budeme mít eh, sílu v hospodářství, když nebudeme mít stejný počet zvolených zástupců mužů a žen. A tím se dostávám k tomu prvnímu bodu a k té viditelnosti. Myslím, že je zde přímá souvislost eh, mezi viditelností ve veřejném životě a násilím, eh, které stále existuje na celém světě. Eh, v nejrůznějších zemích. Ať už v soukromém životě nebo ve válce. Všude. Myslím si, že násilí skutečně bude velkým problémem naší společnosti, dokud ženy nebudou viditelnější. Musíme se podívat eh, na to, kdo nás zastavuje, kdo nám eh, brání v tom, abychom eh, tam vstoupili. Podívejme se na to, zamysleme se nad tím. Jsou to většinou muži, kteří nám brání v tom, abychom převzali tyto pozice. Já jsem politička, jsem političkou velice ráda a stala jsem se političkou právě kvůli boji proti násilím, násilí na ženách. Chci zastavit násilí na ženách. Protože dokud ženy budou trpět násilím, myslím, že se nemůžeme dostat dále v jiných oblastech. To je pro mě naprosto zásadní. Zároveň e, je pro mě i e, odvětví STEM velice důležité, ale je potřeba změnit e, tu rovnováhu ve veřejném životě, aby se naše situace zlepšila. Děkuji. Ivan Filipo Sinčik je další. Předsedkyně se omlouvá za výslovnost z Chorvatska. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme z Chorvatska. A já jsem předsedou prezidentského výboru pro rovnost pohlaví. Chtěl bych pogratulovat všem účastníkům a všem hostům k Mezinárodnímu dní žen. Není to jenom jeden den, je to v podstatě celý týden. Máme zde příležitost poslechnout si velice inspirující projevy našich hostů. Já si myslím, že to, co jsme slyšeli dnes a včera, skutečně celou řadou z nás otřáslo. Slyšeli jsme velice eh, citlivé věci od eh, paní eh, Ibrahim, od paní Pašar. Jsou to skutečně očité svědkyně a já si myslím, že by si měly jednoho dne vysloužit Nobelovu cenu. Společnost, která neposiluje ženy, má jenom jednu ruku a společnost, která začlenuje ženy, má potom dvě ruce. A v Chorvatsku nemáme tak závažné problémy jako e, v jiných zemích. Nedochází k unášení žen nebo hromadnému znásilňování. Nicméně máme zde problémy s domácím násilím, nerovnými platy, také s tím, že ženy e, mají vyšší nezaměstnanost. Naše společnost se mění. Musíme e, vytvořit lepší e, svět. Do roku 2030 máme určité závazky, musíme splnit eh, úkoly tak, aby se svět zlepšil, aby tam bylo více míru, rovnosti a spolupráce. Je zásadní zajistit kontinuitu. Pokud se podíváme eh, na situaci před 20, 25 lety, vidíme pokrok. Eh, vidíme, že se ehm, zvyšuje gramotnost, že jsou lepší zdravotní podmínky v některých zemích a myslím, že se posunujeme správným směrem tam, kam se chceme dostat. Je nutné, abychom uspůsobili své politiky, svoji hospodářskou politiku, své postoje. Dokonce i e, náboženské vnímání rovnosti pohlaví. Zároveň eh, se musíme podívat eh, prismatem eh, rovnosti pohlaví i na větší i malé věci, tak abychom mohli pokročit dále a zlepšit situaci. Jsem předsedou výboru pro rovnost pohlaví chorvatského parlamentu. A jako takový bych chtěl poskytnout pomoc eh, těm, co to potřebují a zároveň bych se chtěl eh, naučit více od eh, těch, kteří jsou dále než my. A v Chorvatsku se očekává, nebo minulý rok byla schválena Istanbulská umluva a já doufám, že i nadále budeme bojovat efektivně proti násilí na ženách a že budeme bojovat za rovnost pohlaví. Myslím si, že by to mělo být součástí naší kultury a nastavení naší mysli. Thank you. Next we have... Děkuji. Dále Marisela Puas, Tuniska. Uh, thank you, Moderator. Děkuji. Já jsem z Tuniska, z tuniského parlamentu a tři roky jsem byla místo předsedkyní ustavujícího schromaždění, které redigovalo ústavu. A tady ty velice inspirující projevy, které jsme tu slyšeli, jsem vyslechla s velkým zájmem. Za prvé eh, si myslím, že ošetření otázky rozdílu v odměňování mužů a žen nebo otázku ehm, rozpočtu ehm, citlivého na genderové otázky nebo problematiku násilí, jakožto členové eh, legislativních orgánů musíme jako ženy být statečné. A to bych tady chtěla říci. V Tunisku, když jsme připravovali ústavu, tak jsme žádali maximum jako ženy. A eh, dosáhli jsme parity. Například ve zvolených orgánech. A zavázali jsme stát, aby bojoval proti každé formě násilí na ženách. A díky tomu jsme od vlády dostali e, zákon, nebo získali toho, že zákon proti násilí na ženách se stal prioritou a v současné době je projednávaný v, u nás v parlamentu ve výboru pro práva a svobody. Ale to nestačí. Musíme být statečné a musíme být solidární mezi sebou. Ženy, jak v parlamentu, tak ženy v občanské společnosti, protože jsme konstatovali, že i když máme velice pokročilé postavení žen v Tunisku, přístup k právům a implementace práv se liší v jednotlivých regionech a liší se eh, mezi eh, ženami vzdělanými a, a ženami třeba, které pracují v zemědělství nebo které jsou negramotné a podobně. Čili jak posílit solidaritu, to je, to je důležité. A v tom můžeme sdílet zkušenosti eh, s, jaksi mezi parlamenty a se ženami po celém světě. A konečně bych chtěla také odpovědět a reagovat na dvě vystoupení, která tady zazněla jednak Hawa Ibrahim z Nigérie, když mluvila, já jí chci moc poděkovat. Její vystoupení mi dalo velkou sílu a předtím, než jsem byla poslankyní a stále jsem spisovatelka eh, a věnovala jsem se eh, ženským otázkám, napsala jsem třeba, přispěla jsem do knihy, kde se právě hovořilo o násilí na ženách v islámu. A, a jak eh, vnímat a využít naše náboženství proto, abychom bojovali s těmi, kteří náboženství zneužívají proto, aby nám ubližovali. A čili to je to, co my dokážeme udělat jako tuniské ženy, nigerijské ženy a já chci Lamia širší, říci, vaše utrpení je moje. A co jste říkala o těch rodinách, které nemají na to si koupit zpátky od Daeše svoje ženy a dcery? Jak je to vůbec možné? To je strašné nenacházím slova, abych popsala takový zločin. Mohu vám slíbit jako tuniská poslenkyně z, z arabské muslimské země, že udělám všechno pro to, abych, e, aby se žádné takové odporné zločiny neopakovaly v našich zemích. Děkuji. thank you so much. The next contribution is... Děkuji. A další příspěvek eh, bude z Maďarska. Děkuji. Paní předsedkyně, já zde zastupuji maďarský parlament. Vyslechla jsem si tu velmi užitečnou rozpravu uplynulých dvou dnů. Myslím, že bychom měli pracovat na výměně nejlepších postupů. Maďarsko v roce 2010 eh, začalo opravdu na velmi nízkém bodě a v roce 2016 jsme se dostali na evropskou úroveň. Nabízíme pomoc Maďarska, kde můžeme pomoci. Například v systému rodinné podpory a také podpora pro bydlení je v Maďarsku jedinečná. Ve vzdělávání máme duální systém, to jsme dosáhli. Máme také péči o seniory, pečujeme o lékaře, učitele, máme velmi stabilní ekonomiku, nezaměstnanost je na nízké úrovni 4 v oblasti legislativy jsme také dosáhli velkého pokroku. Náš eh, program eh, veřejných prací byl také na vysoké úrovni. Podařilo se nám snížit eh, Daně to velmi pomohlo seniorům a ženám. Rozpočtový deficit je nižší než 3%. Mohla bych tady do nekonečna výjmenovávat úspěchy Maďarska, ale přes všechny tyto úspěchy máme před sebou ještě spoustu práce, abychom zlepšili situaci žen a rodin. Maďarsko vám v tom jistě rádo pomůže a byli bychom rádi, kdybyste s námi navázali kontakta. Děkuji. Dobravka Filibrusky ze Srbska. Vážení kolegové, podle mého názoru je nutné spojit síly žen, pokud jde o dosahování klíčových cílů. To znamená splnomocnit je v oblasti ekonomiky, bojovat proti násilí na ženách a dětech a bojovat za to, aby měli přístup ke zdravotní péči. Je nutno změnit programy politických eh, stran, které se týkají genderových otázek a přistupují k tomu pouze deklarativně. Je nutno vést dialog mezi muži a ženami. Je nutno do řešení otázek genderové rovnosti zapojit více mužů. Zavedení kvót v legislativní a výkonné moci má zcela zásadní význam. Příklad Srbska. Máme kvótu 30 žen v parlamentu a v místní samozprávě prostřednictvím nového zákona o genderové rovnosti parlament navrhl 40% kvótu pro ženy ve výkonných orgánech, protože zatím to bylo 15 až 20 Zvýšená politická účast žen je zásadní, protože v současné době máme jen málo žen na vedoucích pozicích v politických stranách a čelíme specifickým problémům, které souvisejí s tím, že jen velmi málo žen je ve vedení obcí. Chceme tedy spolupracovat také s občanskou společností a zvýšit vědětelnost žen v médiích. Děkuji. Děkuji. A teď je pan Eduard Martin z Francie, z Evropského parlamentu. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se, dorazil jsem pozdě, musel jsem zastoupit kolegyně při hlasování. Já se tento týden účastním toho týdne úvah, jak zlepšit rovnost mužů a žen, jak skoncovat se všemi formami násilí. A snažím se inspirovat vaší eh, dnešní dopolední rozpravou. A rád bych prostě, abychom si připomněli, že rovnost, že demokracie, právo nejsou hodnoty vytesané do kamene. To jsou věci, které eh, můžeme ztratit, které nám mohou být odebrány po těch či o něch volbách, přestože žijeme na demokratickém kontinentu, nejsme chráněni před chybami některých bláznů, kteří dospějí k závěru, že třeba ten či onen člověk si nezaslouží tolik ohledů jako jejich vlastní občané. Ale víte, Evropa a její hodnoty, a já doufám, že ještě nějaké má, to není jenom dodržovat eh, kritéria ekonomické konvergence. Když se připojíme k Evropské unii, připojujeme se k nějakým hodnotám. A hlavní těch hodnot, těch hodnot je dodržování lidských práv. Je to povinnost přijetí i pro ty, kteří přicházejí z válečných zón na první obětí, a celý týden jsme to slyšeli, první obě, obětí všech barbarství, všech válek, všech nerovností jsou vždy napřed ženy a děti. Takže já bych rád poslal přátelské poselství maďarské zástupkyni. Ano, Maďarsko nám může pomoci. Ano, Maďarsko může vyslat silný signál ale napřed musí odstranit ty zdi z osnatého drátu a důstojně přijímat ty muže a ženy, které jsou obětí války, barbarství a e, ne zavírat je do vězení jako nějaké podlidi. To je první povinnost Evropské unie. A já čekám od Evropské komise trochu více odvahy, protože je připravená sankcionovat každou zemi, která se odkloní od ekonomické konvergence, ale zavírá oči před těmi, kteří zase zavírají oči před neštěstím druhých. A všechny smlouvy mají stejnou sílu a smlouvy o dodržování lidských práv musí také být sankcionovány. Euh, merci, monsieur Martin. Děkuji, pane Martene, a další má slovo paní kolegyně z Polska. Omlouvám se za to, jaký eh, komolí jméno. Snad jste se poznala, paní. Bogusława Ořechovská. Bogusława Ořechovská z Polska. Srdečně děkuji za pozvání a za možnost eh, seznámit se s celou řadou žen, které dokáží bojovat za svá práva a které v tom boji byly úspěšné. Jsem toho názoru, že naším úkolem je bojovat za ženy, které sami nejsou schopny se o sebe postarat. Buď proto, že žijí v zemi, kde jsou práva žen porušována, anebo jsou příliš slabé, aby věděli, na koho se mají obrátit. Já jsem se teď eh, seznámila s příběhem Asi Bibi z Pakistánu. To je žena, která v této chvíli sedí v celé smrti a očekává vykonání rozsudku pouze proto, že byla obviněná z cizeložství. Takové informace jako právo volby náboženství, právo přijímat vlastní rozhodnutí, rovnost, spravedlnost, to jsou pro nás zjevná práva. V zemi, ve které žije Asia Bibi, to není tak zjevné. Já si myslím, že máme příležitost, jak pode, podpořit její válku o rovná práva. A abychom také bojovali za práva všech těch žen, o kterých jsme včera a dnes mluvili. Děkuji za dnešní a včerejší den z celého srdce. Thank you. On next... Děkuji. Mirsad Iskovič z Bosny a Hercegoviny. Zahvaljujem. Děkuji. Já bych rád poděkoval všem jménem bosensko-hercovinského parlamentu a rád bych také poblahopřála všem za to, že uspořádali tyto dny. A jsem také rád, že nejsem jediný muž, který tady vystoupil. Je jasné, že všichni si velmi bereme k srdci to, co říkali naši hosté, paní Bašár a paní Ibrahim. My jsme prožili něco podobného v našich zemích a pořád ještě trpíme důsledky toho, co se odehrálo v minulosti. Pokud je o situaci žen, tak si myslíme, že je velmi důležité, aby se účastnili politického života. V Bosně a Hercegovině máme zákon o rovnosti pohlaví. V roce 2013 byl schválen společně s tím, že jsme zavedli kvóty 30%. V roce 2014 se nám podařilo dosáhnout 40%. A v našem parlamentním výboru jsme loni schválili zákon, kde žádáme 50% podíl žen na kandidátských eh, listinách. A myslím si, že to je nejvyšší kvóta, které se nám podařilo dosáhnout. A už teď pozorujeme důsledky. Náš, naše zkušenost ukazuje, že kvóty jsou zásadním nástrojem k dosažení rovnosti pohlaví a proto kvóty podporujeme. Další otázka, která je pro nás důležitá, je také hospodářská nezávislost žen. Já hovořím jako ekonom. A mám na mysli národní rozpočty ty často neberou v úvahu potřeby žen, jsou utvářeny tak, že se tento rozměr vůbec nezohledňuje. A to je věc, kterou musíme vzít v úvahu, abychom pomohli ženám v době, kdy pečují o své děti nebo poté, kdy se po mateřské dovolené vracejí do práce, to je velmi složitý problém na Balkáně, kde máme poměrně zastaralé postupy. Já si myslím, že dokud nebudeme mít takto koncipovaný rozpočet, tak se situace nezlepší. Zdroje financování jsou také problémem. Protože i když teď máme kvóty, kde máme 50% účast žen, tak musíme financovat opatření ve prospěch žen a tam nám financování chybí. Pokud o istambulskou úmluvu, tak eh, my jsme ji ratifikovali a navíc máme akční plán, aby se uplatňovala ustanovení této úmluvy. Pro nás je velmi důležité, že jsme také zorganizovali průzkum bylo tam 2370 dotázaných a 42% žen se vyjádřilo v tom smyslu, že bylo obětí násilí. Letos 14,9% eh, prohlašuje, že byly předmětem násilí. Musíme zjistit, eh, zda je důvodem špatná sociální situace, anebo je to poprvé, kdy ženy veřejně hovoří o tom, eh, co zažívají doma, ve svých domácnostech. To je věc, kterou musíme tedy prošetřit jinými metodami. Je pravda, že tady byly velmi dobře identifikovány problémy žen. Problém je, že potřebujeme akční plány, aby všechna tato opatření byla uplatňována i v praxi. Děkuji. Yes, you're, you're absolutely right. We certainly... Máte naprostou pravdu. Skutečně takové plány potřebujeme. Dále Mariana Aristudu eh, z Kypru. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že všechno závisí na kultuře. Na kultuře, z jaké pocházíme. Já jsem z Kypru. A já myslím, že je pozitivní, že vím, že stále více žen je na nejvyšších eh, postech. Například eh, na Kypru máme guvernérku centrální banky, ehm, nejvyšší eh, soudkyni, nejvyšší státní zástupkyni a stále více žen je na nejvyšších postech. Nicméně pokud se podíváme na ministry, situace je jiná stále ještě eh, na úrovni ministrů je pouze eh, jedna žena na deset mužů. A eh, pokud se podíváme na generální ředitelství, na ministerstvech, situace je také špatná. Je skutečně podív, třeba podívat se na studie tam je to vidět. I když e, dochází e, ke zlepšení v posledních letech, e, v některých zemích není situace tak růžová, jak by být mohla. Takže ještě jsme se nedostali z problematické situace. Stále nás čeká hodně práce. A je třeba být stále aktivní, nepolevovat v nejrůznějších odvětvích. Myslím, že v Evropské unie eh, došlo k velkému pokroku. Eh, jednotlivé členské státy eh, mají pravidla, Evropská unie má pravidla nařízení, která řeší postavení žen. Ehm, musíme se zeptat, zda Evropský parlament chce být proaktivní v dalším pokroku, zda chce prosazovat a prakticky nějakou specifickou eh, legislativu, která podpoří ženy. Thank you. The, the ne- Děkuji. A příští vystoupení Liriči Kastázy z Kosova. Jste tady? Děkuji. Deracho, vi inganivänder ku eh, du är fallen du roke med du laureat tchmimit sarov në vitin 1991 të Zotit maqe dhe vitin 1998. Děkuji. Pande Demarčin a prezident Ibrahim Rugova jsou e, držiteli Sacharovovy ne? a e, já to zmiňuji proto, že projekty tohoto typu, co se mě týče, by měli pokračovat. Vydali jsme se touto cestou a proto jsem taky tady. Cíl eh, uspořádání této konference, podobně jako cíl sdílení eh, různými dalšími mezinárodními institucemi, je šířit a sdílet tyto hodnoty. My v Kosovu je sdílíme, harmonizovali jsme naši legislativu s komunitárním AKI a Splnili jsme celou řadu kritérií, dál pokračujeme v implementaci, jak tady zaznělo několikrát, kdy samozřejmě e, e, implementace zaostává za e, literou zákona, ale jsme na dobré cestě a předsedkyně Komise pro lidská práva, rovnost práv a pořešované osoby Ehm, to je věc, která je dědictvím války. Já nebudu hovořit o ní, ale o rovnosti genderů, jak už zaznělo včera a věnujeme zvláštní pozornost pokroku, kterého jsme dosáhli při odbourávání domácího násilí. Máme fondy na pomoc rovnosti e, žen a nechci opakovat to, co už tady několikrát zaznělo, ale jakožto poslankyně v našem parlamentu musíme zdůraznit e, otázku řešení hlavních problémů, jako je svoboda pohybu v eh, mé zemi. Eh, jak víte, znáte ty okolnosti, jsme předmětem restrikcí svobody eh, pohybu a tak bych chtěla na vás apelovat, abyste vyvinuli tlak na národní Eh, představitele, aby liberalizovali vízovou povinnost pro nás. Jak tady říkal francouzský kolega, je na čase, aby eh, války skončily a my bychom si přáli znovu požádat o vstup do UNESCO jakožto fora pro sdíleně hodnoty a lidská práva. abychom také mm, chtěli bychom, abyste také hlasovali pro to, aby mohlo e, Kosovo vstoupit do UNESCO. Um, the next. Děkuji. Další vystoupení Nejva Elva Govali ze Španělska. Muchas gracias. Děkuji. Také bych ráda poděkovala všem řečnicím, které vystoupily se zprávami z jednotlivých workshopů. Je jasné, že v posledních letech bylo uděláno mnoho kroků. Například ve Španělsku máme kongres, kde je nejvíce žen v naší historii. Pořád ještě jsme nedosáhli 50%, ale blížíme se. Ale také je pravda, že ještě máme spoustu cesty před sebou. Především třeba ve sněmovně na důležitých pozicích jsou většinou muži, potom máme 24% rozdíl v platech mužů a žen a jen za letošek eh, bylo zavražděno rukou svého partnera více než 20 žen, takže máme před sebou ještě spoustu práce. Ráda bych navázala na to, co zde zaznělo už několikrát. Je důležité vytvářet cítě žen jednotlivých eh, zemí, různých zemí, různých institucí, různých stran, protože právě díky tomu, že budeme sdílet své zkušenosti a strategie, tak se můžeme od sebe učit. A když do toho zapojíme muže, tak to bude o to lepší těchto dvou dnů si odnáším dvě věci. Na jedné straně ekonomická část, když hovoříme o nerovnostech mezi pohlavími. Jak říkala paní Bašar, je důležité investovat zdroje do toho, aby politiky rovnosti byly skutečně realizovány, protože bez zdrojů to nejde. A druhá věc je z ekonomického hlediska fakt, že společnosti, kde je nejvyšší rovnost, jsou také nejvíce prosperující. A druhá otázka je otázka násilí. To nemůžeme zcela odloučit od této ekonomické otázky. Slyšeli jsme zde skutečně velmi srdcerivná svědectví a myslím si, že to by nás mělo ještě posílit v našem odhodlání bojovat proti násilí, především proti tomu násilí, které je páchano na ženách jen kvůli tomu, že jsou ženy. Máme před sebou ještě spoustu práce, ale myslím, že jdeme správnou cestou. Děkuji. Děkuji. A nyní Lubna Alkoli z Maroka. Um. Assalamu alaikum. Dobrý den. Lubna Alkohli se jmenuji jsem členkou marockého parlamentu. Podařilo se mi úspět na kandidátce mládeže. Jsem velice šťastná, že se účastním této konference a mám možnost seznámit se, zkušen- se zkušenostmi z různých zemí díky zastoupení e, e, a na téma e, postavení ženy v ekonomické společnosti. My eh, jsme jako ženy jsme dosáhli určitého pokroku co do zastoupení a e, díky e, tomu jsou ženy zastoupeny v ekonomickém světě, ve volených orgánech, ať už se jedná o parlamenty nebo místní samozprávy a to je velmi důležité. Dále ženy jsou zastoupeny e, v centrech správního rozhodování v různém poměru a to znamená pozitivní posun také v oblasti zákonodárných sborů jsou ženy zastoupeny a to je samozřejmě pozitivní, ale bohužel ale zatím ještě máme jaksi vyšší cíle v zájmu žen obecně a to je eh, jaksi cílem našeho společného boje eh, ženy eh, představují důležit, určitý subjekt při dosahování po rozvoje a pokroku, ale existují určité problémy eh, při eh, naplňování eh, jaksi plnohodnotných práv u žen v oblasti ekonomické a právní a přijaté kroky v některých zemích jsou pomalé, ale ve společenské oblasti, v ekonomické oblasti jsem přesvědčená, že postavení žen potřebuje být předmětem spolupráce různých zemí, protože většina společenských problémů, kterými ženy trpějí, třeba v souvislosti s trhem práce, eh, s rovnosti příležitostí na trhu práce, zajišťování e, stejné mzdy za stejnou práci u mužů a žen, to jsou problémy, které máme všechny společné. A myslím si, že opravdu nastal čas, abychom vytvořili spojenou frontu pro prosazení těchto eh, práv a otázek žen. V Maroku došlo k významným reformám, především díky nové ústavě přijaté v roce 2011, která dala ženě významné postavení, eh, které představuje značný pokrok v oblasti eh, ekonomických práv, společenských práv eh, a eh, který zako, která zakotvuje rovnost, ale uplatňování těchto principů v reálné politice a bude ještě vyžadovat další boj. A chtěla bych zmínit otázku násilí na ženách, v Maroku také máme strategii pro odbourávání násilí na ženách, provádíme různé vzdělávací akce, eh, abychom eh, skoncovali s tímto jevem a eh, všechny země zastoupené tady s námi chci informovat, že máme Marocko, že marocké ženy jsou také oběti násilí a Ehm, a pohrdání eh, a jsou to především ženy v táboře Tindův. A my musíme spolupracovat proto, aby eh, tyto ženy, eh, ženy v těchto táborech netrpěli. E, my jsme dosáhli e, významného pokroku a já jako mladá poslankyně bojuji za ženskou otázku, ale sama ne, ne, nemám právo navštívit svou sestru v táboře Tindův, seznámit se s jejími problémy, seznámit s tím, co potřebuje, a, e, a, a potom tedy seznámit se také s násilím, kterým ona tam trpí je potřeba eh, v, v klidu řešit problematiku násilí na ženách. Děkuji za pozornost. Thank you. Um, Eva-Lena Jansson from Sweden. Eva-Lena Jansson ze Švédska. Tack. Eh, já vill göra ett tillägg i, utifrån den diskussion. Já bych chtěla zmínit něco, týka, co se týká přístupu žen na trh, na trh práce a také něco, co se týká vzdělávání. Já si myslím, že vzdělávání je naprosto zásadní pro to, aby ženy se mohly dostat na trh práce. Narodila jsem se v roce 1963 a moje matka a moje sestry eh, neměly problém eh, s prací, mohly pracovat, ehm, pracovaly také jako OSVČ, eh, měly dobré platy a poté také dobré důchody. Nebyly závislé na mužích. Je nutné, aby ženy měly možnost získat odpovídající vzdělávání a aby měly možnost uplatnit se na trhu práce. Máme právo, které brání diskriminaci eh, na základě eh, pohlaví, náboženství eh, či postižení. Samozřejmě ženy nemohou být diskriminovány, pokud jsou například těhotné, ale dnes jsou práva žen ohrožována. Vidíme to znovu a znovu. Objevilo se to také v posledních volbách. A v Polsku a v USA vidíme, jaká tam je situace. Takže eh, čelíme stále novým a novým výzvám. Není to jenom otázka EU nebo Švédska, je to otázka celého světa. A nepodporuji to, co zde zaznělo, že eh, pozice žen není důležitá. Já si myslím, že je zkrátka zásadní, aby ženy se organizovaly, aby mohly bojovat, aby mohly být eh, více nezávislé a aby hledaly nové a nové způsoby, jak eh, vyjádřit své politické požadavky. K tomu, co řekla paní Behramín, eh, je třeba, abychom neměli patriarchální společnost. Eh, a pokud v takové společnosti žijete, můžete si nalézt eh, svoji strategii, jak proti tomu bojovat. Já si myslím, že důležitou otázkou je také péče o děti, tak aby fungovala institucionální péče o děti a ženy se tak dostaly na trh práce. Děkuji. Dalším řečníkem je Julia Junis Tuniska. Dobrý den. Děkuji. Jsem ráda, že zde mohu být s vámi a byly to opravdu plodné diskuze. A na to musíme přitáhnout pozornost. Je nutno vytvářet sítě žen v našich parlamentech, protože právě to nám umožní předat si navzájem energii, vyměnit si informace o tom, co se děje u nás a u jiných a postupovat společně. V mé zemi jsme hodně podporovali zdraví u žen a vzdělávání dívek. Myslím si, že vzdělávání dívek je zásadní záležitost, abychom těmto dívkám umožnili stát se ženami a stát se nezávislými. Bez vzdělání se nám nepodaří změnit naše společnosti. Budou to i nadále mačistické společnosti, které budou podporovat muže. Takže zaměřit se na vzdělání u dívek a zaměřit se na to, aby tyto dívky pokračovaly ve vzdělání i na středoškolské úrovni. A to my právě jako africké ženy na úrovni Organizace afrických států, na organizaci tedy Africké unie, podporujeme. My podporujeme vzdělání žen a především to, aby dívky se dále vzdělávaly i na vysokých školách. Zdraví. To je velmi důležité téma. Když bude žena zdravá, bude moci bojovat a aby mohla získat dobré pracovní postavení. V našich rozvojových zemích má většina žen hospodářské problémy a my musíme podporovat eh, takzvanou zdravotní péči v blízkosti, protože pokud se žena nedokáže přemístit, nemůže cestovat, eh, tak eh, právě lékaři musí navštěvovat tyto ženy, které žijí daleko, daleko od obydlených oblastí, od měst. A právě tyto ženy musíme vzdělávat v oblasti rodinného plánování. Nám se podařilo omezit počet eh, narozených dětí v Tunisku právě tím, eh, že jsme šli touto cestou eh, lékařské péče v blízkosti, protože když se ženy naučí mít dítě ve chvíli, kdy je chtějí mít a omezit také počet narozených dětí podle toho, kolik chtějí, tak budou moci mít děti podle svých potřeb a budou moci omezit počet narozených dětí a budou se moci rozvíjet i po ekonomické stránce. Je nutno přijmout druhé z jejich rozdíly. Takže když já akceptuji tebe, i přesto, že jsi jiný než já, tak se budu moci rozvíjet jako žena. Já chci říci, že ty výdobytky, které jsme získali jako ženy, nejsou definitivní. Musíme být vždy bdělé a musíme postupovat společně. Ženy musí být vzájemně přítelkyněmi bez ohledu na rozdíly, které mezi sebou mají. protože jinak vždy umožníme mužům, aby zastávali klíčová místa. Pokud chceme změnit společnost, tak ženy musí mít přístup k těmto klíčovým místům. A proto si myslím, že hodně žen teď vstupuje do politiky. A řeknu, jako říkala jedna z mých kolegyň, že já jsem v politice víceméně náhodou. Já jsem vždycky byla aktivní v občanské společnosti, ze sociálního hlediska. Politika je pro mě novým tématem a myslím si, že díky politice budeme moci toho hodně našim ženám přinést. Děkuji. Thank you. Uh, next, Cecil. Děkuji. Cecil Emen z Lucemburska. Oui, uh, bonjour. Dobrý den a Děkuji za skvělou organizaci této akce. Je mi potěšením, že jsem přijela do Bruselu a účastnila se těchto velkých eh, debat. Co se týče Lucemburska, chtěla bych vás seznámit s některými významnými akcemi, které jsme v posledních měsících zahájili, které přispívají eh, k posílení postavení žen obecně a v Lucembursku především. Chtěla bych vás informovat, že v Lucembursku máme Ministerstvo pro rovnost příležitostí a ministrině, která je velice aktivní, ona má na starosti také zdravotnictví, ale rovnost příležitostí je pro ní významné téma a jak jsem říkala, velmi, velmi aktivní. V prosinci jsme odhlasovali v Lucembursku zákon, který zaručuje rovnost zacházení eh, mužů, mezi muži a ženami, mimo jiné, a týká se také kvót. Kvót, které mají být eh, dosaženy při legislativních volbách v roce 2018, eh, kdy je tedy stanoveno 40%, není řečeno, eh, že tu má být 40% žen, ale nedostatečně zastoupeného pohlaví. A 50% eh, v eurovolbách 2019. Bohužel v komunálních volbách, které proběhnou letos, tento systém kvot aplikovat nemůžeme, protože to souvisí s finančními sankcemi z, o, které z odměny politických stran a v komunálních volbách nejsou vždy politické strany zapojeny a máme většinový eh, systém v komunálních volbách, takže tam by to nefungovalo. Nicméně jsem eh, optimistka a jsem přesvědčená, že i v těchto eh, komunálních volbách jsou ženy vybízeny k tomu, aby byly aktivnější. Souhlasím s tím, co říkali kolegyně i v Lucembursku, počet žen Eh, které zastupují eh, funkce eh, na obecní úrovni, je málo. Já jsem starostka malé obce a to jsem jedna ze tří starostek ze 105 obcí v Lucembursku, takže vidíte, že i tady je málo žen. Chtěla bych zdůraznit další věc, ta se týká žen ve správních radách. V Lucembursku jsme mývali velký problém, kdy velmi málo žen e, figurovalo ve správních radách pod záminkou, že ženy nemají dostatečnou kvalifikaci pro to, aby tyto funkce zastávaly. Mezitím ale vznikl Female Board Pool, což je organizace, která združuje ženy, které mají zájem o právě místa ve správních radách a v velmi krátké době jsme dali dohromady 600 žen, E, ze všech oblastí činnosti, které jsou připraveny zastávat e, zodpovědné funkce, které mají všechny možné kvalifikace. Je to e, velice dobře vnímaná iniciativa v Lucembursku a hlavně ty správní rady, které potřebují ženy, mohou se obrátit právě na tento Female Board Pool. Dále otázka domácího násilí to je také velké téma v Lucembursku, bohužel. A máme asi nápad, který by se mohl prosadit. Společně s jednou neziskovou organizací jsme e, připravili divadelní hry, které jsou e, prezentovány v různých jazykových verzích a tyto divadelní hry si lze třeba objednat eh, v jednotlivých obcích, aby byly ženy z různých eh, kulturních eh, původů informovány o svých právech a hlavně o všech prostředcích, které mají k dispozici, pokud by narazili na domácí násilí. Takže se připojuji k tomu, co říkala tady jedna z kolegyně myslím, že je i eh, jak si na čase si eh, se vyměňovat eh, osvědčenou praxi a Lucembursko je připraveno vám poskytnout informace, o které byste měli zájem. Děkuji. Thank you. Um, děkuji. Další řečník bude poslední řečník, Vesna Jivkovič ze Srbska. Hvala. Poštovaná. Děkuji. Paní předsedkyně, kolegyně, když hovoříme o lidských právech, rovnost mezi pohlavími zaujímá zvláštní místo. Také když hovoříme o porušování lidských práv, o domácím násilí a především o násilí na ženách, to je jeden z nejběžnějších problémů. Toto násilí je důsledkem nerovnosti moci mužů a žen. Abychom proti tomu mohli bojovat, potřebujeme odpovídající právní rámec. A potřebujeme, aby byl uplatňován ruku v ruce s odpovídající trestní politikou a politikou prevence. Ale prevenci potřebujeme především, proto musíme šířit osvětu, zvyšovat povědomí jak jednotlivců, tak i různých eh, veřejných orgánů. Také je nutno, aby ženy byly zastoupeny ve všech oblastech Nezávislost, ekonomická nezávislost je zásadní, aby oběti násilí se mohly dostat ze své situace. A právě to říká Istanbulská umluva. Je třeba poskytnout základní finančně ekonomickou podporu rodinám žen, které byly obětí domácího násilí. Dát jim také možnost jít do práce. Parlament schválil legislativu v tomto směru v roce 2016 v mé zemi. Jedná se o to, že veřejné orgány a instituce musí jednat tak, aby se zabránilo domácímu násilí. Také máme zvláštní vládní orgány, které působí v této oblasti. Jsou vzděláváni především prokurátoři a policisté. Také je nutno, aby zákon počítal s tím, že se prošetří stížnosti v jedné rodině, když je to tedy v rámci jedné rodiny. A já doufám, že zde budou v tomto smyslu přijata i další opatření. I úřady práce teď mají aktivní opatření, aby se lépe začlenovaly do pracovního procesu lidé nebo příslušníci těžko zaměstnatelných kategorií, například ženy, které jsou obětí násilí. Zapojíme do toho i rodiny a tím a posilujeme situaci žen, postavení žen. Děkuji. Well, I'd like to, like to thank all of you. Chtěla bych poděkovat všem, kteří přispěli do této diskuse. Dnes dopoledne eh, byla to skutečně zajímavá a přínosná diskuse. A měla jsem ještě další žádosti o slovo od Máti Matraj, aby mohla reagovat, takže to dovolím. Takže pouze eh, dvě, pouze tato otázka, odpověď, eh, tato reakce. Více, prosím, ne. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já skutečně musím eh, reagovat na to, co řekl pan Martin. Pane Martine, souhlasíme, že každý musí respektovat právo. Já jsem právnička a skutečně e, je pro mě důležité, aby každý respektoval právo. Ale pokud jde o pravidla Schengenu, každý členský stát musí respektovat pravidla Schengenu. A Francie nemůže být výjimkou. Každý může přijít a přijet do Maďarska, vstoupit do Maďarska s platným cestovním dokumentem. A Pravidla eh, nedovolují, aby lidé mohli přicházet bez platných dokumentů. Eh, rovněž jste zmiňoval plot. My ho nezrušíme, my ho posílíme, abychom chránili Evropskou unii a Maďarsko. Rovněž jste hovořil o kvótách a sankcích a proti členským státům. My samozřejmě budeme eh, takovéto návrhy vetovat. Eh, nedoprovázené děti vždy byly eh, vítané, jsou v odpovídajících podmínkách, mají přístup a ke vzdělání a zdravotnictví. Nicméně my musíme chránit svoji zemi, to je naše suverénní právo a maďarská Maďarsko skutečně udělá všechno pro to, aby chránilo své občany a občany celé Evropy. Uh, Monsieur Martin, if you want to respond to that. Pan Martin chce na to reagovat. La présidente, merci. Je souhaite apporter une Děkuji. Já musím zareagovat na vaši odpověď, protože bohužel, a bohužel mě to opravdu mrzí, my tady se nacházíme v týdnu úvah o tom, jak pomoci nejslabším jak odbourat jakoukoliv formu násilí, především vůči ženám, ale nejenom. A já jenom chci připomenout, že svědectví, která slyšíme tady celý týden, včera, dnes ráno, tak já jenom vám chci položit jednu otázku. Za těmi vašimi osnatými dráty, kolik lamí, kolik paní Ibrahim, kolik paní Michael Jean, která musela utéct před diktaturou na Haiti s ohrožením života a skončila ministriní v Kanadě a dnes je generální tajemnicí Mezinárodní organizace pro frankofony. Já bych jenom chtěla připomenout, že to není tak dlouho, necelých 60 let, sotva 60 let, kdy 200 tisíc vašich spoluobčanů utíkalo z barbarského Maďarska které bylo obětí diktatury, násilí, byly tam desítky tisíc mrtvých a Evropa jim otevřela náruč, nebyly nikdy žádné osnaté ploty. Takže vy mi odpovídáte právnicky a technokraticky, já vám odpovídám humanisticky, což jsou také hodnoty Evropy. Já bych chtěla ale říci jenom jednu věc. Pokud maďarští občané se, se cítí ohroženi a pokud souhlasí a sotožňují se s výstavbou těch osnatých drátů, pak bych tedy řekl, pojďme se přestat přetvařovat, přestaňme s pokrytectvím, protože jestliže celý maďarský národ ve své většině, a já tomu nevěřím, ale chci, aby prostě každý se mohl vyjádřit, co cítí. Jestliže Maďarský lid se nestotožňuje s hodnotami Evropy a považuje je za omezující, tak eh, pojďme si to vyjasnit. Já žádám politické, maďarské politické organizace, aby prostě měli tu odvahu, podobně jako britský národ, aby udělali referendum. A pokud Maďarsko už Evropu nechce, tak vám popřeju šťastnou cestu. Well, we Thank you for, no, I, I can't call you again because we, we do have to move on. Eh, děkuji, už nemohu dát někomu dalšímu slovo, protože máme ještě další body na pořadu jednání. Eh, chci poděkovat všem, kteří přispěli do této diskuse, protože jsme pokryli skutečně celou řadu témat. Myslím, že eh, jsme, že zde zazněly hlasy z většiny zemí, které jsou zde zastoupeny. Jsem velice ráda, že zde máme tolik žen, které nám vyjádřily svůj vlastní názor který odráží zkušenosti z vašich zemí. A bylo to skutečně velice inspirující. Velice se mě to um, osobně dotýkalo. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Máme zde zástupce Evropské komise z Generálního ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, eh, podnikání a malé a střední podniky, eh, tedy Generální ředitelství GROW. Eh, je zde Helen D. Dash z Generálního ředitelství, která nám krátce představí Evropskou bránu pro podnikání žen. Could I ask um, Dash to come to the podium and... Prosím, aby Helen Dash přišla sem na pódium a také další řečníci Dina Dahout a Astrid Schönberger. Můžeme prosím rychle začít, protože nás čekají ještě tři prezentace a, a potom ještě projev e, místo předsedkyně parlamentu. Nejdříve eh, Dáš bude mít stručnou prezentaci o evropskou e, bránu pro podnikání žen. Děkuji. Já bych chtěla představit náš projekt, který jsme zahájili minulý rok ehm, v Evropské komisi. Celou řadu let jsme se byli vědomi toho, že e, je zde obrovský nevyužitý potenciál e, žen podnikatelek a že je potřeba ženy e, podporovat v tom, aby se staly podnikatelkami. A pokud chtějí se stát podnikatelkami, je třeba jim pomáhat především networkingem a přístupem k financím. Vytvořili jsme tuto platformu, eh, což je takový jednotný kontaktní bod kde ženy můžou naleznout veškeré informace o tom, jak se stát podnikatelkami. Eh, jsou tam některé eh, úspěšné příběhy žen podnikatelek a pokud chtějí tedy zahájit podnikání, máme zde na této platformě celou řadu informací o tom, jak si založit firmu. Je ty informace jsou uspořádány praktickým způsobem, jsou zde tedy praktické informace, právní eh, informace, ale soustředíme se zde také do značné míry eh, na vytváření sítí eh, žen. Na koho se ženy můžou obrátit, aby získaly odpovídající informace, aby získaly přístup k financím, přístup na trh. A také zde máme kontakty na určité mentory, na lidi, kteří můžou ženy provést tím, jak si vytvořit firmu. Poté, když firma je vytvořená, je potřeba mít si mít na paměti to, že pouze 30 žen pod, lidí podnikatelů představují ženy, takže je zde obrovský potenciál. A také zde také ženy se soustředí na specifická odvětví. My chceme ženám pomoci v tom, aby měly lepší přístup k financování. Na naší platformě jsou také informace o staticky, statistických údajích, pokud jde o přístup k financím. Eh, takže máme zde ty informace týkající se eh, možnosti růstu eh, firm firem pod tím odkazem grow, tedy růst, tam jsou nejrůznější možnosti zjistit, kde nalézt obchodní partnery, jak rozšířit svůj podnik a také jsou zde informace o vstupu na mezinárodní pole. Máme zde také eh, různé informace týkající se propojení s existujícími organizacemi. Důležitou součástí platformy je vzdělávání a rozvoj znalostí a dovodností. To je pod odkazem Learn. Rovněž eh, bych chtěla zdůraznit to, že to, aby ženy mohly být podnikatelky, musí mít vzdělání. Začíná to vzděláním. Takže eh, se snažíme dělat hodně pro to, abychom eh, podporovali odpovídající vzdělání žen. Skutečně to začíná už na začátku školního vzdělávání. Takováto podpora je důležitá nejenom pro ty, kteří se mohou jednoho dne stát podnikateli nebo podnikatelkami, ale je zkrátka třeba si uvědomit, že dovednosti, které jsou potřeba, jsou kreativita, schopnost se přizpůsobit a tak dále. E, my skutečně chceme, aby e, existovalo povědomí o tom, že podnikatelské schopnosti je třeba podporovat už na začátku, ve škole, při vzdělávání e, ženy tak získají inspiraci pro vytvoření eh, vlastní firmy, vlastního podniku. A tato platforma je takové jednotné kontaktní místo. Já bych eh, vás chtěla požádat, abyste se podívali na tuto webovou stránku a také, abyste eh, ve svých komunitách šířili informace o tom, že tato platforma existuje a eh, že bychom eh, byli rádi, aby další organizace, které chtějí pomáhat podnikatelkám, se registrovaly a byly přítomné na této platformě a poskytovaly informace na této platformě. Protože čím více informací tam bude, tím více možností um, propojení žen bude, tím více možností pro ženy bude rozšířit eh, svoji firmu, ehm, nalézt eh, obchodní partnery a tak dále. Takže bych byla velice ráda, pokud byste šířili informace o této platformě. Děkuji a nyní se dostáváme k dalšímu bodu. A to je eh, zástupkyně kampaně One. Já jsem včera měla možnost setkat se s vyslankyní této kampaně One. Skutečně odvádějí vynikající práci a já jsem velice ráda, že zde máme zástupkyni kampaně One. Je to Dňa Dahut a předávám jí tímto slovo. Thank you so much. Good afternoon. Děkuji, dobré odpoledne. Je mi velkou ctí, že jsem tady v tomto parlamentu a chtěla bych využít příležitosti, abych promluvila jménem milionů dívek, které nemají stejné příležitosti v životě jako jejich bratři. Je mou povinností, jakožto velvyslankyní mládeže, abych tady promluvila jejich jménem. Jak víte, One je organizace, eh, která zastupuje 7,5 milionu mladých lidí ve světě, kteří žijí v eh, veliké chudobě s nemožností eh, léčit i vyléčitelné nemoci. Když jsem se narodila, moje, v Jordánsku, moje rodiče se rozhodli zakořenit eh, vzdělání eh, hluboko do mého srdce a do srdce mých eh, sester. Vystudovala jsem architekturu, ale když jsem pak začala sloužit palestinským uprchlíkům, byla jsem opravdu šťastná. Každý den mé služby po těch sedm let, kdy jsem pracovala v UNRWA, eh, skutečně jsem velice své vzdělání oceňovala. Eh, pak eh, jsem tedy se pustila do studia PhD v Bruselu a zase jsem byla šťastná. Nyní jsem zde a zase si říkám, ano, funguje to. A jsem si jistá, že věda a vědomosti e, jsou právě tou cestou ke štěstí. Není místo na světě, kde by ženy a muži měli úplně stejné příležitosti. Bohužel nikde. A jestliže je člověk chudý a ještě k tomu žena, tak je to břemeno, se kterým tisíce miliony žen musí každý den žít ve spoustě, v spoustě zemí. Já bych chtěla poděkovat Výboru pro lidská práva a rovnost pohlaví za uspořádání této významné rozpravy i za to, že nás eh, jako One eh, pozvala, abychom vystoupili v této diskuzi. Kdykoliv myslím na ekonomické postavení žen, tak si kladu otázku, jak vlastně mohu vědět, co chci, když nevím, jaké jsou možnosti, eh, jak dosáhnout toho, co chci, když k tomu nemám ty vědomosti, ty, ty, ty nástroje, prostě vědomosti jsou moc. Parlament to, eh, nebo práva to není věc, kterou můžete dát nebo vzít eh, ale jedná se o rovné příležitosti pro každého všude, aby každý mohl projevit svůj plný potenciál. A e, je potřeba začít na začátku života vzděláním. Já jsem měla příležitost studovat, učit se, poznávat, zkoumat a opravdu vás ujišťuji, že jsem přesvědčena, že není mocnějšího nástroje než vzdělání pro zlepšení postavení žen a dívek. E, Každý rokem dívky dostávají Eh, za každý rok vzdělání navíc o 12 vyšší odměnu. Eh, zatímco, eh, takže v, v, v zemědělství, třeba v subsaharské Africe, by vzdělání dívek dokázalo zlepšit ekonomiku o 25 a zachránilo velké procento malých dětí a 130 milionů dívek v tuto chvíli nemá přístup k, ke vzdělání, ke škole. 130 milionů. V subsaharské Africe jenom tam 46 milionů dívek nechodí do školy. Kdybychom tyto dívky všechny vzali, tak by vytvořili 10 desátou nejlidnatější zemi na světě hned po Rusku, před Německem a, a, a bylo by to víc lidí než Francie a Velká Británie dohromady. 130 milionů zmeškaných příležitostí využít svůj potenciál a příležitosti k růstu dané zem, daných zemí. A díky vzdělání mohou dívky v, naplnit svoje sny a svůj potenciál, stát se lékařkami, mohou eh, vyléčit závažné nemoci, mohou eh, v, pracovat v průmyslu, ale hlavně mohou žít svůj život naplno. Abychom odbourali bariéry, které brání dívkám v nejchudších zemích plnit své sny a chodit do školy a tam excelovat, musíme zajistit, že školství, že vzdělání je právem pro všechny a potřebujeme lidi a politiky, kteří skutečně eh, si uvědomí rozsah této krize 130 milionů dívek, které nechodí do školy, 130 milionů dívek. Ale informovanost není dostatečná, jako obvykle potřebujeme pokrok. Proto, abychom zajistili všem ženám a dívkám lepší ekonomické postavení, musíme investovat do vzdělání. A já chci poprosit členy tohoto parlamentu, aby eh, pomohli. Eh, potřebujeme eh, odvážný plán a inteligentní politiky, které zajistí, že ženy v celém světě budou ekonomicky eh, soběstačné. Před několika lety politici učinili celou sérii ambiciozních slibů, eh, jak zlikvidují extrémní chudobu do roku 2030, včetně inkluzivního vzdělání a celoživotního vzdělávání pro všechny. Musíme zdvojnásobit úsilí pro to, abychom do roku 2030 dostali všechny dívky do škol. Představte si, že učitelé a studenti mají přístup ke zdrojům, ke vzdělání, k digitální gramotnosti, aby zajistili, aby mohli uplatnili všechny technologie, které existují, aby překonali genderové propasti. Ale rovný přístup pro všechny bez ohledu na pohlaví, toho nelze dosáhnout bez odpovědnosti a transparentnosti. Musíme sbírat data, lepší data. OSN definovalo 52 ukazatelů, které popisují celkovou stav postavení žen ve světě a v průměru v subsaharské Africe třeba 80% těch dat neexistuje, jak se zjistilo. Bez informací od populace Eh, o jejich potřebách a výsledcích, není možné eh, přijímat dostatečné kroky, které by umožnily dívkám eh, zlepšit své postavení. Je třeba spolupracovat s africkými vládami, s jejich představiteli, proto, aby se překonaly hlavní překážky, které jsou kulturní a které marginalizují dívky a drží je mimo vzdělání. Je té práce opravdu mnoho eh, pro to, aby se zlepšilo postavení žen ve světě, ale vzdělání je základ a my musíme jít dál. Proto, abychom posílili postavení ekonomické postavení žen, musí ženy a dívky mít stejná práva jako muži v celé řadě oblastí, nejenom ve vzdělání, ale také třeba přístup k bankovním účtům, k, službám v nezaměstnanosti. Někdo to považuje za samozřejmé, ale v tomto světě bohužel eh, pro mnoho lidí je to sen. Včera byl Mezinárodní den žen, eh, dopis podepsalo 350 tisíc členů, eh, dopis, který předali eh, vůdcům tohoto světa, aby přijali kroky k tomu, které zajistí, že všechny dívky budou mít přístup ke vzdělání. A ta dobrá zpráva je, že se toho můžete také účastnit a zvyšovat informovanost o těch 130 milionech dívek, které nej, nechodí do školy Eh, že je můžeme vypočítat jednu za druhou. A podstatné na tom je totiž, že to nejsou čísla. To jsou eh, všechno nevyslyšené sny a aspirace a eh, promeškané příležitosti. Jestliže jim je, není umožněno žít svůj život Eh, naplno a eh, ovlivňovat vlastní osud, tak prosím, eh, je podpořte vzdělání dívek, samozřejmě významné osoby jako Malala a, a další, které se ještě hm, zapojily, protože nikdo, nebudeme si všichni rovní, pokud si nebudeme rovní úplně všichni. A než přistoupíme k naší místo předsedkyni Mayrit McGuinness, která je tady, tak mám ještě Astrid Schenwege, která je koordinátorkou Mezinárodní asociace ženských muzeí. Ona je zodpovědná za tu výstavu, a za všechny ty obrazy, které jsou vystaveny před sály, kde jsme měli workshopy. Takže já dávám slovo Astrid. Děkuji. Já se pokusím být skutečně stručná. Jmenuji se Astrid Schenweger a jsem bývalou ředitelkou prvního ženského muzea eh, v Muráně v Itálii, já jsem z německé menšiny, ale teď jsem tady jako koordinátorka Mezinárodní asociace ženských muzeí. Ráda bych poděkovala za to, že se mohu účastnit této akce a také, že společně s kolegy, společně se sekretariátem FEM a komunikačním sekretariátem Evropského parlamentu jsem zde mohla uskutečnit tuto výstavu. Jak jste si všimli, tak eh, tato akce je doprovázena výstavou a u těch eh, workshopů jste si mohli prohlédnout eh, výstavu 12 ženských muzeí z 11 zemí, které vyfotografovaly své exponáty, aby mohly dodat i vizuální složku této akci. Máte i letáčky, které jste dostali Doufám, že to pro vás bude dobrý suvenýr z této události. Jsme mezinárodní organizací ženských muzeí, jsme síť, která se spojila v roce 2008. Dnes máme téměř 70 fyzických muzeí všude ve světě a 15, které dělají výstavy na netu. Máme dalších 40 iniciativ eh, všude ve světě. Naše síť se skládá ze 45 členů. Ženy píší historii světa. A v každé zemi proto musí být ženské muzeum. To nejsou má slova, to jsou slova Shirin Abadi, která získala Nobelovu cenu v roce 2003. Je to naše kmotra. Má takový sen, který sdílí s dalšími iránskými ženami. Proč má tento sen? Protože jsme viděli, jak je silná potřeba upozornit na problémy žen, ať už v minulosti či v současnosti. Ať už jde o ženská práva jako součást lidských práv nebo o historii žen a umění žen. Dnes asi 3-5 prací žen najdete v těch nejslavnějších světových sbírkách. V běžných muzeích nebo galeriích prakticky nemůžete sledovat eh, historii žen. Rovnost pohlaví to není téma. Jeden způsob, jak eh, dosáhnout toho, že tomu bude věnována pozornost, je využít muzea. A já vám řeknu proč, protože je to velmi mírová strategie, jak dát hlas požadavku na rovné zacházení se ženami. Proto se kultura stává politickým prohlášením. Ženská muzea všude na světě jsou velmi různá, ale všechny přistupují k ženským zkušenostem, vnímání a ženské historii ze širší perspektivy ženská muzea ale dělají mnohem více. Jsou platformou pro úvahy o naší kultuře, o našich společnostech. Často jsme živoucím fórem, kde se nejen hovoří o současných příbězích, ale kde se současné příběhy utvářejí. Řešíme genderové otázky, zaujímáme postoje k odlišnosti, k začlenování menšin a tak podobně. Potřebujeme síť pro sebe, potřebujeme politickou vůli a finanční podporu v našich zemích. Mnoha, mnoha ženská muzea musí vysvětlovat, proč vůbec existují. Mnohé iniciativy potřebují buď politickou nebo finanční podporu, aby mohly implementovat své projekty. A existující muzea často bojují o přežití, například genderové muzeum na Ukrajině nebo další muzea například v Argentině, Senegalu, nebo dokonce v Bonu v Německu. V Iránu byli aktivisti v oblasti lidských práv a vykázání ze země jen proto, že chtěli založit ženské muzeum. Jsme skutečně velmi nebezpeční. Ženské muzeum v Gambii bylo uzavřeno, protože vláda chtěla využít ten pozemek pro své účely ve střední Africe bylo spáleno za občanské války. Dovolte, abych zopakovala citát Sherin Ebady. Ženy píšou historii světa a proto vás žádám, abyste podporovali ženy ve svých zemích, aby vytvořili a udržovali ženské muzeum. Ověřte se, zda máte ve své zemi ženské muzeum nebo podobnou iniciativu a prosím, pomozte jim, protože Ony pomohou vám v našem společném případu, v naší společné věci. Děkuji vám za pozornost. Thank you, Astrid. It's now my very great... Mnohokrát děkuji a jsem velice ráda, že zde mohu přivítat místo předsedkyně parlamentu Merit McGuinness a celá řada z vás ji eh, včera eh, viděla na eh, ceremoniálu, kde se předávaly ceny ženským inovátorkám. A já hned předávám slovo Merit. Mnohokrát děkuji, e, jsem si vědoma toho, že není mnoho času, ale jsem velice ráda, že zde mohu aspoň krátce vystoupit. E, myslím, že, jsme, že je velice důležité, že zde máme meziparlamentní schůzy. jsou zde um, zástupci um, evropských parlamentů, stejně tak jako parlamentů mimo Evropu. Já bych byla ráda, aby ta energie z posledních dní zůstala s náma celý rok. Skutečně potřebujeme nalézt mechanismus, jak eh, ponechat eh, tyto otázky vysoko na agendě. Eh, já myslím, že bohužel často, když máte jeden den pro specifickou otázku, často se na ní zase do dalšího roku zapomene. A já myslím, že by bylo dobré, abychom se snažili udržet tu energii z posledních dvou dní v parlamentu. Když hovoříme o ženách a, a jejich posílení, um, bohužel je to často, že když pak vidíme ženu, která skutečně má nějakou um, moc, e, připadá nám to takové normální, dobře, je tam, proč ne, ale je zde celá řada žen, které tyto možnosti nemají. Zmiňovalo, Dina zmiňovala 130 milionů dívek, eh, které nemají možnost se vzdělávat. Eh, víme eh, o celé řadě žen, které nemají možnost se vzdělat, které nemají možnost dát vzdělání svým dětem. A já si myslím, že je skutečně třeba, abychom bojovali o to, aby ženy měly možnost se vzdělávat kampaň One, i ta myšlenka ženských muzeí, to jsou skutečně zajímavé věci, které jsou součástí naší diskuse. Ženské posílení v hospodářství, to je naprosto zásadní. A víme, že v Evropě i v rozvojovém světě se ženy zapojují do um, hospodářských aktivit. A zmínili jste zemědělství, to je oblast, o kterou já se hodně zajímám. Já jsem z Irska a co se tam děje, je velice zajímavé. Jsou tam tři skupiny v mé země, kde ženy eh, v oblasti zemědělství se skutečně eh, setkávají a spojují se. Domnívají se, že jejich eh, problémy se neřeší v rámci současných struktur a berou věci do vlastních rukou. Takové ty iniciativy jsou důležité. Víme to z výboru FEM, ehm, ví to naše předsedkyně i místo předsedkyně výboru. Já jsem byla zvolena v roce 2004, eh, eh, jsem z malého členského státu. Eh, jsem skutečně Eh, ráda, že jsem měla možnost bojovat za to, dostat se do vysoké pozice eh, v parlamentu. Nebylo to něco, co jsem eh, dostala, musela jsem za to bojovat. A chtěla bych na tomto místě říci ženám, které poslouchají zde v sále i mimo sál, že skutečně musíte být připravené bojovat pokud věříte v něco. Dino, eh, ty určitě věříš ve svůj příběh, který jsi, o kterém jsi mluvila. Eh, vy věříte eh, v ženská muzea a já, byli, já věřím v to, že ženy skutečně mají možnost se prosadit. Ale musíme začít u mladých žen a mladých mužů je potřeba, aby ženy byly viditelné v nejrůznějších pozicích eh, ve společnosti, od těch nejvyšších až pod ty nejnižší. A musíme také prosazovat respekt vůči ženám. Musíme se zamyslet třeba i zde v parlamentu nad tím, zda respektujeme eh, práci všech žen zde v parlamentu. Eh, respektujme ženy ve všech pozicích v naší společnosti. Eh, zajistěme, aby ženy byly dobře odměnovány za svoji práci a pokusme se zajistit, aby těch 130 milionů dívek nebylo zapomenuto. Hovořilo se zde také o e, rovnováze mezi pracovním a soukromým životem. Myslím, že když se podíváte e, na můj obličej, asi uvidíte, že e, to je něco, co ještě jsem úplně se nenaučila, ale snad se to ještě naučím. Je to skutečně velká výzva. Je to těžké nalézt rovnováhu, protože často člověk musí jít za hranice svých limitů, aby skutečně něco změnil, aby vytvořil lepší zpět, svět, lepší Evropu. A já myslím, že je důležité, abychom se spojili v boji za rovnost mezi muži a ženami. Děkuji. Děkuji. Já bych chtěla na závěr poděkovat všem, kteří přispěli a k této úžasné akci. Já bych chtěla osobně poděkovat také jménem um, výboru FEM a chtěla bych vás všechny podpořit um, eh, ve vašem boji za rovnoprávnost žen. Děkuji také tlumočníkům, že zůstali o něco déle. Všeli, přeji vám všem eh, vše nejlepší do budoucnosti a mnoho úspěchů ve vaší práci. Děkuji.